Colleagues, if I could start the meeting, please. Vážení kolegové, prosím, zahajujeme schůzi. Zaujměte svá místa. Máte před sebou návrh pořadu jednání s tím, že v něm došlo k jisté změně na poslední chvíli z důvodu toho, že paní Ayala Sender Eh, zůstala na Guatemále napřed eh, eh, z důvodu vulkánu a pak byla zdržena tropickou bouří v El Salvadoru, to znamená, že je již na cestě, ale dorazí s opožděním. Moje zpráva o statistice, která byla zařazena jako jedna z posledních, bude teda předsunuta a bude to prvním bodem. To bych vám chtěl pouze sdělit, tak abyste o tom věděli, když budeme schvalovat pořad jednání, který máte před sebou. Dalším bodem je schválení zápisu. Schvalujete zápis z posledního zasedání, respektive z posledních dvou schůzí? Pokud ano, tak vám děkuji. Třetí bod. Sdělení pozice nové rady na plenárním zasedání 18. května ve Štrasburgu pozice rady k prvnímu čtení směrnice o Uh, uvádění do praxe inteligentních dopravních systémů v rámci silniční přepravy a jejich rozhraní s jinými eh, druhy doprav tato, eh, tento návrh byl předložen a předsedá vás respektive výbor o eh, této skutečnosti a pozici rady v této věci musí informovat. A proto tak formálně činím. Zajisté si vzpomenete, že první eh, čtení bylo schváleno během první legislativy a e, vyjednavač e, získal mandát k vyjednávání s radou a za švédského a španělského předsednictví byla pak dosažena dohoda, ta byla schválena koreperem 9. prosince 2009 a 10. března 2010 a na úrovni výboru TRAN prostřednictvím e, výměny dopisů z prosince 2010 2009 a března 2010 to bylo potvrzeno, takže o tom vás chci pouze informovat, že došlo k této skutečnosti. Jsou k tomu otázky? Pokud nikoliv, tak můžeme přistoupit k dalšímu bodu a, a sice statistic, změna, promiňte, statistické vykazování přepravy zboží a cestující po moři. A to je vlastně zpráva, která byla přidělena předsedovi tohoto výboru koordinátory. Vážení kolegové, účelem tohoto návrhu je pozměnit směrnici 2009-42 Evropského společenství, tak aby se sběr údajů podle druhu zboží stal pro statistiku námořní dopravy povinným. Ehm, v současné době probíhá sběr těchto údajů na dobrovolném základě v 18 členských státech. Ehm, musíme si samozřejmě uvědomit, že pět členských států nemá mořské pobřeží a neposkytuje žádné údaje podle této směrnice. Ve většině případů nebude sběr příslušných údajů představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již stávajících zdrojů dat, například celních dokumentů. Sběr údajů eh, podle druhu zboží je povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy pro vnitrozemských vodních cestách. Cílem je eh, dosáhnout eh, maximální srovnatelnosti, komparability mezi jednotlivými druhy dopravy a rozsáhlé a homogenní druhy statistických údajů pro všechny druhy eh, dopravy eh, zajistí eh, důvěryhodný rámec pro jednotlivý teda sběr těchto údajů. Jako váš zpravodaj podporuji návrh komise a nenavrhují eh, žádné pozňovací návrhy k předmětu nařízení. Nicméně vzhledem k tomu, že upravená směrnice obsahuje ustanovení o regulativním postupu s kontrolou, jako váš zpravodaj bych chtěl upozornit na možnost přizpůsobit tato ustanovení novým pravidlům o aktech v přenesené pravomoci, které zavádí Lisabonská smlouva, s cílem posílit pravomoci Evropského parlamentu v této oblasti. Vzhledem k této skutečnosti a také s uvážením toho, že komise nemá v úmyslu předložit souhrný návrh, který by se zabýval otázkou aktů v přenesené pravomoci, na horizontálnější úrovni. Spravodaj předkládá ke zvážení soubor pozměvacích návrhů o aktech v přenesené pravomoci. A tímto uzavírám eh, svůj eh, úvod a dávám slovo stínovým zpravodajům. Pan Kun. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za práci zpravodaje, za oblast statistických údajů o vykazování přepravu zboží cestujících po moři. Ano, je to správně. Teď jsme poprvé vůbec schopni přispět odpovídajícími pozměňovacími návrhy a konkrétně definovat akty přenesené pravomoci. To, co jste, pane Simpsone, vykonal, s tím jako EPP souhlasíme a děkujeme za tu důležitou úlohu, kterou plníte. You, Kuhn, Děkuji, pane Kune, a paní Meissner se hlásí. Děkuji, pane předsedo. Já zde dnes promluvím pana, za pana Tremozu, který zde nemůže být přítomen, ale naprosto souhlasím s tím, co jste řekl, pane Simpsone. <laughs> Pardon, zrovna jsem si musela objednat kávu. Naprosto souhlasíme s tím, co jste řekl, souhlasíme také s návrhem komise a souhlasíme také s tím, co jste zmínil, co jste uvedl. Takže všechno je podle ALDE tak, jak to má být a děkujeme vám za vaši práci. Děkuji, paní Lichtenberger, zelení. Äh, Já mám ještě jeden malý dodatečný dotaz. Ten se týče äh, povinností, které mají země bez pobřeží. Mám totiž otázku, kde budou uchovávány, kde budou získávány ty statistické údaje. Budou se týkat průmyslu, to znamená, že všech firm, které dostávají nějaké zboží po moři, budou muset tady tu skutečnost oznam, oznamovat. A nebo tyto dat, údaje budou získávány v přístavech, aby jsme věděli, jaké objemy byly, kam zaslány a kam přišly. Neustále se totiž setkávám s tím, že jsou zahajovány procesy proti porušení eh, smluv, například proti eh, v Rakousku a týkaly se tankerů, které jim vlastně nepatří. Je tomu tedy tak, že se budou používat všechny údaje týkající se přepravy, anebo půjde o přístavy, kde budou združovány získané eh, údaje. To by bylo mnohem operativnější, protože by se mohly vynechat ty země, které nemají pobřeží a tím bychom si ušetřili určitou míru eh, byrokracie. To je jenom tedy otázka. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, když jsem hovořil o tom, že pět členských států nemá pobřeží, eh, tak eh, také vím, že relevantní v tomto ohledu jsou i celní informace, ale myslím, že komise na to může odpovědět, eh, přejeli si. Eh, nikdo další se nehlásí, takže je zde někdo za komisi? No. Ne, nikoli. Nikdo zde není za komisi, takže bohužel ty nejlepší možné odpovědi, jichž se dočkáte, přicházejí ode mě. Pokud je o statistiku, statistické údaje jsou vybírány celními orgány a dalšími ale já se domnívám, že bychom mohli požádat komisi o pozdější odpověď. Já bych navrhovala, abychom požádali o písemnou odpověď, protože to by napomohlo také celé debatě o odbourávání byrokracie. Ano, říká předseda, požádáme o to komisi. Dobře? Takže tím jsme velmi rychle propluli a můžeme přistoupit k dalšímu bodu a sice k právům cestujících v autobusové a autokarové dopravě a také k pozměňovacím návrhům, ale než tak učiním. K mé zprávě 3. května je uzávěrka pro pozměňovací návrhy ve výboru 22. června a v září pravděpodobně eh, schvalování nebo hlasování na plenárce. Bude to sice těsné, ale zatím to takto rozhodneme. A nyní eh, je na řadě pan eh, zpravodaj Kančian, práva cestujících touze a autochrové dopravě. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat stínovým zpravodajům, eh, mým třem kolegům, kteří mi pomohli a velmi úzce spolupracovali na přípravě také velmi významně přispěli jak eh, do textu, tak i do vyjednávání. Děkuji také sekretariátu za profesionální podporu, kterou projevili. Nyní ke zprávě. Chtěl bych ještě jednou připomenout, že stanovisko rady v prvním čtení nebylo eh, přijatelné. Je zde mnoho omezení, co se týče cílů, co se týče také výjimek těch cílů toho vlastně moc nezůstává. Máme tady eh, lhůtu 15 let eh, pro eh, tedy použití také pro osoby s postižením a omezenou mobilitou. Pokud stanovisko rady by bylo přijato v této formě, tak by se vlastně eh, nic moc nezměnilo, takže to nenabízí příliš eh, dobrou eh, ochranu. Odvolávám se také na první čtení v parlamentu. Tenkrát to bylo v plénu přijato velikou většinou, jak je také uvedeno v vysvětlení zprávy. Jde eh, také o otázku eh, oblasti působnosti, eh, otázku náhrady škod, odpovědnosti, především pro osoby se zdravotním postižením a se snížovou, sníženou pohyblivostí. To, co je přijatelné, bych chtěl uvést nejdříve, ale to je také to, co by mohlo chránit ekonomické také žádosti příslušných podniků a to je velmi důležité. K vyjednávání bych chtěl říci, že bylo pro mě novou velikou zkušeností spolupracovat. Vždy jsem se koordinoval se stínovými zpravodají a spolupráce byla plodná. Právě při posledním setkání jsme se dohodli na jednom směru v těch nejdůležitějších otázkách. Tento měsíc jsme provedli vedli několik trialogů ze španělského předsednictví a spolupráce byla velmi konstruktivní, velmi realisticky jsme také hovořili o, e, o mm, problémech a to také díky příspěvku komise. Se stínovými zpravodaji jsme se dohodli na celé řadě kompromisních pozměňovacích návrhů, také s radou, eh, především k otázce eh, náhrady škod a záruk. Eh, španělské předsednictví projevilo dostatečnou flexibilitu, abychom dosáhli dobrého výsledku. Chtěl bych však ještě jednou připomenout, že poslední signály, které jsme dostali z rady, nebyly příliš uklidňující. A sice se eh, vlastně se vracejí ke staré pozici. Eh, doufám, že dnes večer budeme moci pokročit. Eh, trialog je založen na novém návrhu a chtěli bychom dosáhnout nových výsledků. Je velmi důležité, aby tento výbor eh, také vyslal zcela jasný eh, signál v této souvislosti, aby zpráva byla přijata velkou většinou tak eh, abychom mohli dále vyjednávat eh, společně se stínovými zpravodaji. Děkuji za konstruktivní eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Některé návrhy naše stanovisko ještě vysvětlují mnohem jasněji. Jiné návrhy však nemohly být přijaty, především ty, které se týkají posledního návrhu, který jsem udělal. Je je to pozměňovací návrh 11. Eh, také však ve vztahu ke spožděním eh, eh, se domnívám, že je nezbytné mít určitou výjimku a myslím si, že by bylo přehnané říci, že řidiči na základě sankcí jedou riskantně, takže tady ten signál bychom měli vyjasnit. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Kančianě a eh, paní Saračiani za sociální, demokraté, sociální demokraty. Děkuji, pane předsedo. Předně chci poděkovat panu Kančianovi za vynikající práci, kterou odvedl, která je velmi užitečná a dnes bych chtěla poukázat na ty podstatné body. Společně s kolegy jsme skutečně sváděli bitvu eh, pro práva cestujících a snažili jsme se o shodu, zejména pokud jde o eh, rozsah platnosti a eh, zcela podporuji tento návrh. V loňském roce šlo o Eh, harmonizovaný přístup pro všechny dopravní prostředky a jde také o vyloučení regionální dopravy, která je již pokryta smlouvou v rámci veřejných služeb. A také lze konstatovat, že regionální dopravu lze vyloučit pouze jeli pokryta městskou dopravou. Tady jde také o příslušnost, zejména pokud jde o zálohové platby. V tomto ohledu je nutno eh, být opatrní, abychom se vyhli nebo zabránili podvodům. Je nutno zajistit okamžité, okamžitou úhradu či vyúčtování, ale samozřejmě za eh, dodržení eh, zásad od Eh, boje proti podvodům. Ve právě eh, se odkazuje tež na národní právní předpisy vždy tam, kde došlo k nějakému incidentu. V případě jízdy delší než eh, dvě hodiny a došlo k anulování nebo zrušení, tak eh, by bylo zapotřebí, abychom vzali v potaz jízdu již v délce jedné hodiny a je nutno postavit práva cestujících naroveň s právy cestujících v železniční dopravy, to znamená Eh, v případě spoždění o dvě hodiny a více eh, by měli mít nárok na eh, vrácení celého jízdného. Dále pak práva cestujících. Tady je nutno zajistit, aby měli dostatečné informace o přípojích, je nutno zajistit dialog a všechny další eh, možnosti. Pokud jde o cestující eh, s handicapy, se zdravotním postižením, tak tady musí platit nejvyšší možná ochrana. Je zde zapotřebí zajistit eh, pomoc a, nebo asistenty a také určité odškodnění pro osoby s omezenou mobilitou v případě například ztráty zavazadel. Pro tyto lidi eh, nesmí existovat žádné bariéry, musí mít bezbariérový přístup a tak dále. Děkuji vám. Děkuji paní Meissner za ALDE. Děkuji pane předsedo. Já bych na začátku ráda poděkovala panu Kančanyho za to, jak v trilogu vedl vyjednávání. Skutečně to není jednoduché a také s tím ještě nejsme hotovi. Je to celkem těžká práce, to víme. Pan Kančáni právě řekl, že je to také dobrá zkušenost jednou to prodělat, protože rada eh, je často velmi tvrdohlavá Alpí na svých stanoviscích. Vlastně jsme už eh, se pokusili o řadu kompromisů, spoustu jsme jich uzavřeli a pokoušíme se zhodnout. Doufali jsme, Eh, že k tomu dospějeme už do dnešek. Dosud se to ale nepodařilo a budeme doufa, doufáme, že budeme spolupracovat v budoucnu. Mnohé již bylo řečeno v prvním čtení, byl velký souhlas s tím, co bylo obsahem a tím jsme se také řídili. Můžu také říci, že za ALD zastupuji stejnou pozici, jakou naznačil pan Kančany. Chceme posílit práva cestujících, to je rozhodující, ale současně se chceme také podívat na to, co je možné, co eh, můžeme umožnit provozovatelům, právě proto, že to jsou malé a střední podniky. Eh, chceme v budoucnu zvýšit jejich výkon. A to se má nám v té diskuzi podařilo zdůraznit. A co se týče toho rozsahu oblasti eh, působnosti, ještě není rozhodnuto, kam až bude sahat. Rada chce výjmout regionální dopravu a my jsme řekli, že ji můžeme výjmout, ale pouze pokud se bude pojít na městskou a příměstskou dopravu. Jinak by k tomu nemělo dojít, takže ani tam jsme bohužel dosud nedospěli ke shodě. Co se týče těch informací, eh, paní Zjarkání už jsem mnohé řekla, ale je nutno říci, že je nutné eh, zveřejňovat informace transparentně i pro osoby s postižením. Myslím, že i tam bychom měli být tvrdohlaví a nepolevovat. Co se týče toho očkodnění, i tam ještě probíhá k zuřivému boji. S radou musíme se zamyslet nad tím, jak na konci můžeme eh, ustát svou pozici. Na závěr chci říct, že co se týče těch pozměňovacích návrhů, rádi bychom měli oddělené hlasování při pozměňovacím návrhu 40, tedy aby šlo o hlasování ve dvou částech, pokud je to možné. Takže za naši skupinu ještě jednou děkuji panu Kančanimu za práci, kterou odvádí a budeme pokračovat. Budeme bok po boku pokračovat. You, Děkuji paní Meissner, paní Lichtenberger za zelené. Děkuji, děkuji panu Kančanimu za práci, kterou odvádí na tomto tématu. Velmi si ji vážím. Jsem upřímně řečena zděšena postojem rady. Právě tváří v tvář eh, tím, co se děje v souvislosti s pasažéry s postižením. Nechápu tu tvrdohlavou pozici rady, protože už bylo mnohokrát řečeno, že tito pasažéři nevidí ve změně žádnou pozitivní změnu, pokud bychom to schválili taky, jak to navrhuje rada. A to já nemohu akceptovat. Máme konvenci o umluvu o právech postižených, osob s postiženými, a to samozřejmě platí pr- i pro sektor dopravy. A je to také tak správně. Myslím si, že zde máme řadu problémů s tím, že rozlišujeme eh, regionální eh, dopravu a dálkovou dopravu, ale myslím, že i regionální doprava může mít charakter mezinárodní dopravy. Eh, v některých členských státech Eh, například, kde je velmi špatné vlakové spojení, vlaková infrastruktura, nebo kde není žádná jiná možnost dopravy. Jsem zkrátka toho názoru, že bychom zde měli najít nějaké kompromisní řešení, které bude asi následující. Eh, alespoň práva cestujících s, os, s postižením by měla být přejata a měla by být uznávána, pokud provozovatelé dopravy v národním rámci už tato práva přijala Jde o to, abychom zajistili práva osob s postižením, abychom jim zpřístupnili informace o jízdních řádech, o lístcích a tak dále. To je tedy rozhodující. V této otázce se nám musí podařit zachovat práva cestujících s postižením a posílit je. Musíme jim také zaručit um, právo na informace a tato práva musíme posílit. Je to možnost, která je dostupná a e, nestojí to moc a i kdyby tomu tak bylo, je to otázka sociální spravedlnosti a na základě demografického vývoje naší společnosti budeme v budoucnu mít takovýchto pasažérů stále víc. Prosím, aby to rada vzala na vědomí. Zkrátka vůbec nechápu, proč tak nesmyslně trvá na e, odepírání základních práv. Děkuji. Děkuji, pan Bradborn. ECR. Děkuji, pane předsedo. Když jsme vedli tu první debatu k tomuto tématu, zajistě si vzpomenete, že jsem řekl, že samozřejmě v zásadě celý tento projekt předložení tohoto návrhu podporujeme, ale ďábel vězí detailu a stále ještě se domnívám totež, teda, že e, ďábel je v detailech, tak jak jsem to již v minulosti říkal. Tady e, Eh, nejde o to tež. Když jsme se zabývali například eh, právě cestujících leteckých společností, tak jsme se zabývali organizacemi, které jsou víceméně velké organizace, velcí poskytovatelé služeb. Musíme mít na paměti, že v oblasti autobusů, autokarů eh, asi 85% všech podniků tohoto druhu jsou malé nebo středně velké a proto se domnívám, že musíme být proporcionální v naší reakci, kterou dáme na pozici rady a návrh komise. A proto pozměňovací návrhy, které jsem navrhl já, se snaží o rozumnou realitu, rozumný přístup k tomu, co je proveditelné ve vztahu k radě. A mm, v tomto smyslu mám za to, že se musíme skutečně velmi pečlivě podívat na ty pozněvací návrhy, které volají po stejných návrzích, eh, jaké mají platit pro velké společnosti. Dovolte, abych se několika z nich dotkl. Za prvé, rozsah platnosti směrnice protože my zde debatujeme o tom, jaké typy služeb mají být pokryty tímto návrhem. Já podporuji myšlenku, že bychom měli eh, předpokládat obecně, aby členské státy mohly vystoupit z tam, kde mají vlastní systémy v provozu z této směrnice, zejména pokud jde o regionální a zejména venkovské služby, eh, protože tyto jsou zpravidla eh, provozovány, tyto služby jsou zpravidla provozovány malými společnostmi a je zde nebezpečí, že jestliže uvalíme na ně příliš mnoho regulace, eh, tak nakonec eh, ty venkovské oblasti skončí tak, že nebudou mít vůbec žádné služby. Další oblast se týká kompenzací nebo odškodného a jednotlivých ustanovení v tomto ohledu, například zálohové platby a tak dále. Opět v zásadě Samozřejmě lidé mají nárok na kompenzaci na očkodné, jestliže eh, je služba zrušena nebo významně spožděna a tak dále. Ale my se tady zabýváme specifickým sektorem v rámci dopravního rezortu a mm, já mám zejména na mysli to, že eh, my v podstatě jaksi již eh, před zasahujeme do eh, eh, toho, co považujeme za eh, správný přístup. My tento správný přístup jak si předem definujeme ale tady jsou určité i národní systémy, které je nutno dodržovat. Národní systémy, které vycházejí z právního rámce té které země, které jsou zaužívané a uznávány. uznávány. A dále eh, k cestujícím o omezené mobilitě. Já Určitě nechci tvrdit, že je nutno věnovat méně pozornosti lidem eh, postiženým nebo s omezenou mobilitou. Naopak vždy jsem se za jejich práva přimlouval. Ale opět chci upoutat vaši pozornost na to, že musíme být i zde realističtí, pokud jde o to, co je proveditelné, co lze ze strany těchto velmi, velmi malých společností očekávat a zda vůbec můžeme rozumně očekávat, že některé z těchto společností budou schopny toto zajišťovat za určité ekonomické ceny a e, udržet si svou pozici na trhu. Já se domnívám, že musíme být pružnější, když e, e, se jedná o tyto malé podniky, aby jsme je nezatěžovali příliš a aby nepřišli o své místo na podniku, protože tím samozřejmě utrpí pochopí i cestující, kteří přijdou o služby v daném regionu, pokud tyto malé firmy zkrachují. Děkuji. Děkuji, pane Bradbo. Bradbury je můj švagr, promiňte. Paní Jege, komise. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A opět jménem komise bych chtěla také poděkovat zpravodaji panu Kančanovi a jeho stínovým zpravodajům za um, velkou práci na tomto materiálu. Komise je zcela zajedno s úsilím parlamentu o zlepšení postavení cestujících a my věříme, že Eh, dnešní večerní trialog by měl být další příležitostí k dosažení rovnováhy, eh, také vyvážené dohody. Eh, I pro komisi je velmi důležité, že Eh, dva návrhy, to znamená nejenom o autobusech a autokarech, ale také o námořní eh, dopravě eh, jsou současně schvalovány a tím pádem to uzavře určitou zákonnou mezeru, která existuje v rámci ochrany práv cestujících. Poté, co jsme toto již vyřešili v oblasti železniční a letecké. Těšíme se teda na večerní trialog a budeme dělat udělat vše, co je v našich silách, abychom ten dialog usnadnili. Děkuji mnohokrát paní Jegle a e, pan Kančan má opět slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem za příspěvky, jak obvykle to bylo velmi konstruktivní. Domnívám se, že mnohé z toho, co bylo řečeno, alespoň já doufám, se eh, zohlední také při večerním trialogu. Domnívám se, že však máme před sebou ještě některé otázky, na které se musíme podívat blíže, jako otázka spoždění eh, kolegyně z ND o tom již hovořila. V případě spoždění se nám eh, jedná především o spoždění na odjezdech. To skutečně eh, musíme projednat velmi vážně. Co se týče příjezdů, eh, tam myslím řidiči jsou těmi osobami, které by se neměly snažit nějaké spoždění prostě jenom eh, urychlit eh, rychlou jízdou. Zcela eh, Jistě toto bylo také již řečeno a bude to také zohledněno. K tomu, co řekla paní Meissner, při mnoha příležitostech jsme vždy znovu o tom hovořili, jak se dívat na otázku očkodnění. Tady jsme si jednoho názoru pozměňovací návrh 40, tam to také můžeme zohlednit. Ještě k tomu, co říkala kolegyně Lichtenberger, zelení. Ona se zmínila o právech osob se sníženou pohyblivostí, což je náš hlavní e, cíl se prosadit, ale jsme poněkud vázáni, e, jelikož e, máme určité hranice, eh, které jsou definovány také možnostmi vozidel. Eh, zjednodušení, o která se chceme snažit. I tady jsme poněkud vázáni, ale myslím si, že eh, se vše pohybuje správným směrem. Eh, ještě k tomu, co říkal kolega Reitman. Eh, tady se pokusím některé věci ještě jasněji propracovat. Snažili jsme se dosáhnout dobrého vyrovnání mezi právy, o která jde, a k tomu jsme dostali mandát v rámci této zprávy, a e, to co mohou udělat malé a střední podniky. Vždyť my nechceme nikoho e, tlačit e, do ztrát, tak to postupovat nechceme. Samozřejmě, že však v rámci hledání určité rovnováhy je nutné jít eh, někdy tím či jiným směrem. Vždyť máme i dopravu městskou, příměstskou, pravidelnou linkovou dopravu, eh, dočasnou dopravu, mezinárodní dopravu, čili spousta kategorií, ve kterých se musíme snažit eh, vše zohlednit. Možná, že by bylo eh, vhodné leco zrealizovat v jednotlivých fázích, v jednotlivých časových odstupech, tak aby ta rovnováha nebyla příliš zkreslená že bychom tedy potlačili práva cestujících k dobru eh, práv malých a středních podniků. Každopádně musíme více se eh, postarat o zajištění práv cestujících, ale jak říkám, eh, ta váha musí být v rovnováze. Já doufám, že v rámci dnešního trialogu budeme moci dosáhnout dohody. Máme do července čas, takže na tom ještě můžeme dále pracovat pracovat. Bylo by však eh, dobré, kdybychom zítra již eh, získali silný signál v rámci tohoto výboru. Děkuji mnohokrát, pane Kančane. Chci jenom zopakovat to, co jste uvedl. Hlasování se koná zítra a doufáme, že v červenci se s tímto materiálem dostaneme na plenární schůzi. Dobře, a dalším bodem našeho pořadu jednání je civilní letectvo, to znamen, letectví, to znamená vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Pokud je paní Devejrak připravena a ochotná, tak můžeme postoupit k tomuto bodu. Ano, děkuji pane předsedo a vážení kolegové, děkuji za pozměňovací návrhy, které se předložili. Eh, já jsem velmi ráda, že bylo předloženo eh, tolik eh, návrhů na 400, jako v případě paní Matě Groša Pozměňovací návrhy nechci projednat eh, jednotlivě, ale chci se spíše věnovat těm hlavním prioritám a tomu, co eh, nemohu přijmout. Celkově, myslím, jsme si zajedno v té hlavní orientaci a v těch klíčových bodech. Všichni si přejeme, aby eh, vyšetřování byla efektivní, aby ji prováděly eh, také eh, orgány k tomu příslušné. Eh, orgány také mohou využít příslušné odborné sítě a tak je možné také propojit činnost všech 27 příslušných národních orgánů pro vyšetřování. Analýza těchto údajů musí být provedena na evropské úrovni, tak abychom zjistili, jaké jsou tendence a abychom se také vyhnuli eh, celé řadě malých nehod, které by jednou mohly však vést k velikým eh, potížím, tak aby eh, bezpečnost letecké dopravy byla zlepšena k dobru všech občanů. Chápu post postup eh, pana předsedy v jeho návrhu 58. Domnívám se, že zde eh, je celá řada doplňkových eh, informací. Souhlasím s tím, že směrnice 42, která je vhodná pro celkový rámec hlášení událostí, však eh, eh, je vodná, je nutné však rychleji postupovat. Nemůžeme tedy čekat, eh, až komise předloží další změny, tak bychom museli čekat další léta bez analýz leteckých nehod. Promiňte, ale eh, tady skutečně bzučí celá řada rozhovorů, konverzací ehm, v zadní části místnosti a to ruší. Prosím, ehm, pokud máte potřebu ehm, rozmlouvat, učiňte tak eh, venku před sálem, abyste nerušili eh, řečníka. Prosím, paní de Kerak, pokračujte. Děkuji. Mm, ještě k tomu jste si jistě všiml toho, že mám potíže s hlasem. Eh, jsem si jistá, že eh, máme odpovědnost, eh, abychom se uchopili této šance a abychom tedy vše na evropské úrovni analyzovali. Co se týče podpory pro blízké příbuzné a práva obětí, tato nejsou zatím dostatečná a e, na základě nových e, předpisů bychom mohli zlepšit tuto pomoc. Co se týče seznamu cestujících, e, jsou zde různé stanovi, různá stanoviska. Paní Tykao ve svém pozměňovacím návrhu 151 navrhuje, aby úloha, aby lhůta byla ještě rozšířena na dvě hodiny hodiny. Já bych je chtěla, aby zůstala jednu hodinu, což se mi zdá být rozumné a e, také to odpovídá situaci e, praktické. Co se týče účasti, Eh, evropského orgánu eh, na eh, vyšetřování. Toto je definováno v článku 13 příslušných předpisů. Já se domnívám, že není vhodné podpořit pozměňovací návrh 114, 115, 116 dvou eh, navrhovatelů. Eh, celá řada pozměňovacích návrhů se týká definicí. Eh, existuje již mezinárodní předpisy ohledně mezinárodní letecké dopravy v rámci AEC a zde v těchto definicích je také vše řečeno velmi jasně a myslím si, že bychom měli dodržovat tyto definice. Členské státy jsou dotčeny a pak je zde ještě dodatek, že by měl být doplněn také třetí stát, je-li dotčen. Dále příloha 13 a totéž také se týká eh, příloh dalších a návrhů pana Marinesku a pana Luis de Grandeze eh, pana Leichtfrieda, eh, pana Cassini a paní Lichtenberg, paní Tykau a 123 pana Petra Vandelena. Ohledně vztahů mezi vyšetřováním bezpečnostním a soudním, a to je téma, ke kterému bylo předloženo nejvíce pozměňovacích návrhů, chci říci, že je to velmi citlivá otázka. Pravděpodobně budeme mít mnoho potíží se dohodnout s radou. Navíc tyto pozměňovací návrhy eh, oponují návrhům rady. Eh, přístup eh, justice je velmi omezen a priorita je dána eh, bezpečnostnímu vyšetřování. To je tedy bod, kde bychom měli stanovit eh, evropská pravidla velmi přesná ohledně toho, co by mělo zůstat důvěrné a co může být eh, předáno justičním orgánům. O tom hovoří pozměňovací návrh 40. Každý členský stát také tedy má záruku dobré spolupráce s justičními orgány. A já jsem v tomto smyslu také eh, předložila návrh 124, který je ještě doplněn eh, návrhem 126. Eh, odmítám 130, 131, kde se hovoří, že celý odstavec by měl být vypuštěn a není zde také řečeno, o jaké informace by mělo jít. 139 zde je odkaz na eh, eh, záznamy eh, dle článku 16. Tady piloti žádají, aby nebyly videozáznamy v kabině letadla. Eh, takovéto záznamy zatím neexistují. Možná, že eh, v delší budoucnosti toto bude eh, možné. Záznamy by nebyly nijak chráněny a já se domnívám, že by bylo nezbytné zatím ponechat stav takový je. 143, 144 eh, nechci přijmout, protože eh, osobní eh, předměty nepatří bezpečnostním orgánům, disponuje jimi jak policejní orgán, tak i justiční orgán. Závěrem bych chtěla ještě upozornit na to, že španělské předsednictví projevilo velkou vůli dojít k dohodě v prvním čtení, což mě těší těší. Máme celou řadu trialogů během června a doufám, že se nám podaří dosáhnout uspokojivého výsledku, což nebude jednoduché. Určitá stanoviska jsou velmi rigidní, především co se týče justiční eh, práce. Eh, eh, zde eh, jednotlivé státy vykazují značné rozdíly a některé státy dokonce neumožňují přístup justičních orgánů k těmto údajům o lidských neštěstích. Já se domnívám, že naše instituce by měly učinit značné ústupky v tomto bodě. Dále kontrola důkazů musí být být umožněna pouze justičním orgánu. Rada se na tuto otázku dívá eh, velmi rigidně, eh, ale vychází přitom ze zpráv o leteckých neštěstích a incidentech. Členské státy eh, se na to dívají poněkud jinak a já doufám, že na evropské úrovni budeme moci učinit určitou změnu k dobru bezpečnosti našich občanů. Děkuji vám za pozornost pozornost. Děkuji. Pan Kači. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít blahopřáním na adresu paní zpravodajky, která skutečně odvedla výtečnou práci, velmi profesionální, není mnoho co dodat. My jsme předložili pouze pět pozměňovacích návrhů a s ostatními jsme více méně srozuměni. Jediná výhrada, kterou máme, se týká článku 22 kde se hovoří o údajích pro eh, pozůstalé nebo rodiny oběti. My se domníváme, že tento dokument by se měl zabývat incidenty, nehodami a zejména bezpečností, ale tady jde o něco jiného a je pak vždy nebezpečí, že takovéto údaje budou použity či zneužity pro jiné účely. Mám na mysli letecký průmysl, který toho může využít pro své vlastní potřeby a tak dále. Prostě obáváme se, že tyto údaje mohou být zneužity a proto jsme proti tomuto pozměňovacímu návrhu, ale vše ostatní je vynikající a plně podporujeme práci paní zpravodajky. Děkuji, paní Lichtenberger herzlichen Dank. Děkuji. Chci také poděkovat paní zpravodajce za otevřenost při vyjednávání. Vyjednávalo se o různých pasážích textu, které jsme se pokoušeli vyřešit co nejvíce konsenzuálně. Vím, že rada eh, ukazuje odpor, ale v mnoha otázkách vůbec nerozumím tomu, jaký smysl by tento odpor mohl mít čeho by to mohlo pocházet. Samozřejmě si musíme neustále klást otázku překrývání právní analýzy eh, řešením trestných činů a mnohých dalších otázek, ale samozřejmě to nemůže být eh, důvod k tomu, abychom postupovali proti strategie prevence. Myslím si, že povinností a právem parlamentu je dohlédnout na to, abychom prosadili naše požadavky. To je prevence v pravém slova smyslu. Potřebujeme ji proto, abychom za toho konkurenčního tlaku, který je eh, v této oblasti, někam dospěli, abychom zabránili nehodám. Potřebujeme optimální ochranu whistleblower a potřebujeme také zaručit, aby byly poskytnuty informace, protože pokud k tomu tak nedojde, zůstaneme na cestě teorie a také ta bezpečnost nebude zaručena. Z toho důvodu je velmi důležité, abychom trvali na našich požadavcích v této oblasti. Děkuji, paní Fosta. ECR. Děkuji, pane předsedo. Napřed chci poděkovat paní De Vejrak za to, že uspořádala setkání také eh, mimo komisi a pardon, mimo výboru a za veškerou práci. Nechci teda se dotýkat všeho, pouze zmínit několik poznámek, které jsem učinila již během té počáteční diskuse. Eh, já se domnívám, že musíme být velmi opatrní, protože se jedná o technické odborné nařízení, které musí být ale sformulováno tak, aby bylo eh, uznáno mm, mezinárodním měřítku. Navíc jsou zde určité problematické body, o nich jsme již na výboru diskutovali a mají poněkud političtější charakter. Pokud jde o to, oč my usilujeme, to znamená eh, zlepšenou eh, komunikaci s pozůstalými nebo s eh, příbuznými v případě nehod, tak to se samozřejmě týká leteckých společností, aby zajistili, že lidé budou kontaktováni s tou pravdivou informací co nejdříve. Myslím, že také jsme zajedno ohledně roli IASI je to certifikační orgán pro výrobce a je jasné, že JASA e musí sehrávat určitou eh, roli a je to asi poradní role, která bude nejvhodnější. Jeden z dalších problémů, o nichž jsme diskutovali a máme různící se názory na to je onen eh, soudní proces, soudní řízení a jak probíhá. My pocházíme eh, z oblasti, kde máme eh, soudního lékaře. To není něco, co sdílejí všechny ostatní evropské státy. On nerozděluje vinu nebo nepřiděluje vinu a proto my také do toho procesu vnášíme soudce. A paní Deverak správně poukázala na to, že tedy existují různé způsoby eh, definice role justice a proto to musíme i zde velmi promyslet obezřetně je-li od začátku jasné, že se jednalo o nehodu nebo incident nebo teroristický čin nebo hrubou nedbalost, pak eh, pravděpodobně bude eh, justice eh, zapojena ještě dříve nebo co nejdříve, ale velmi často mm, dochází k kombinovaným případům, respektive k nejasným případům a trvá velmi dlouho, než se vyšetřovatelé doberou podstaty, respektive příčiny, pravé příčiny Eh, nehody a tak dále. To znamená, že tato věc musí být velmi opatrně, velmi eh, obezřetně formulována. Eh, faktem je, že podporujeme kulturu nepřisuzování viny nebo prezumce neviny. To je jasné. Musíme teda pracovat eh, v rámci mezinárodních eh, dohod. Nechceme, aby se nikdy, nikdo vměšoval do práce eh, vyšetřujících orgánů. Musí zůstat zachována jejich profesionální role a tak dále. Pokud jde o pozměňovací návrhy, byl zde jeden ústní pozměňovací návrh ohledně větší bezpečnosti. Myslím, že to je již pokryto díky oné černé listině která existuje, takže tyto informace jsou k dispozici. Pokud si komise nebo rada myslí, že je to teda něco, co uspokojí i veřejnost, tak je to dobře. Mám ale otázku na komisi, kterou jsem ještě nikdy nepoložila. A sice týká se sítě. V zásadě všichni souhlasíme se sítí. Myslím, že máme asi ty nejlepší profesionály na světě, kteří se tím v Evropě zabývají. A abychom eh, mohli vytěžovat eh, eh, tyto odbornosti. Potřebujeme tu síť, ale je zde několik otázek. Za a určitá rozpočtová položka. Pokud teda tam na to je vyhrazená rozpočtová položka, tak musíme mít jistotu, že něco bude i utvořeno. A dále pracovní program pro příští rok. Mě by zajímalo, z čeho bude ten eh, pracovní program sestávat, jak bude ta síť eh, fungovat. Samozřejmě, že nechci, aby vznikala další úroveň byrokracie, eh, aby eskalovaly náklady. To nám v této situaci neposlouží. A závěrem bych chtěla poděkovat ještě jednou paní De Deverak, trialogy byly zjednány a e, myslím, že se na ně můžeme nyní soustředit a e, mě také zajímá pozice rada, rady, e, jejich informace bychom měli získat co nejdříve. Mně se líbil také způsob, jakým rada restrukturalizovala, respektive upravila tuto, toto nařízení to ale neznamená, že by tento návrh neměl doznat dalších změn, které e, jsme e, navrhli my, to znamená náš výbor. A dále pokud e, jde o vykazování určitých událostí, tak myslím, že my bychom mohli ještě vzhledem k těmto technických informací eh, se na, eh, na ně ještě jednou podívat. Jde o to zabránit nehodám. A snad bychom tady mohli sázet i na dobrovolné eh, poskytování zpráv. To funguje, nebo fungovalo v Británii 20 let, nyní je to již povinné ale předcházelo tomu něco dobrovolného. A v tomto ohledu teda pokládám otázku na komisi, jak to vidí. A ještě jednou děkuji zpravodajce za všechnu práci. Děkuji, pan de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poblahopřál paní Deverakové, paní zpravodajce. Myslím, že její stanovisko je velmi vyvážené a doufám, že její zpráva bude úspěšně uzavřena. Myslím, že španělské předsednictví také ukázalo zájem na tomto tématu a zájem o to, aby toto téma bylo uzavřeno do konce předsednictví. Já jsem předložil pět pozměňovacích návrhů, ale mohu je redukovat na dva. Tak eh, za prvé jde o nutnost zveřejňovat seznam obětí. Otázkou zůstává, kdy. Nejde o to jestli, ale o to kdy. A z toho vyplývá ještě druhá povinnost. A sice, že rodiny obětí nechtějí vědět, pouze, zda je člen jejich rodiny na seznamu obětí, ale chtějí rovněž přesně vědět, co se stalo s jejich členem rodiny. A chtějí vědět, jestli oběť byla identifikována. Myslím, že to je dnes možné. Vyšetření DNA je dnes naprosto běžné a proto je možné uh, identifikovat všechny oběti a to, jak nejrychleji je to možné a bez omylů. Eh, došlo ve Španělsku ke zcela závažnému problému. Tam byl odsouzen pan, eh, jistý pan generál, protože nedodržoval toto nařízení. To vedlo k soudnímu procesu. Eh, za druhé, to je určitá řada pozměňovacích návrhů, bylo původně tři a nyní je to jen jeden. Jde o terminologii a pojmy. E, příčina, pojem příčina, ten už byl jednou definován ICAO. Ale to neznamená, že se tento pojem nebude dále vyvíjet. Časy se mění. Máme zde návrhy od techniků, od pilotů a od ostatních skupin. Všichni hovoří o tom, že bychom měli zcela jasně rozlišovat mezi technickým vyšetřováním a soudním policejním vyšetřováním ale ten pojem příčina, ten je zcela zásadní. Protože nejednoznačnost v tomto pojmu vede k určitým problémům. Italové si určitě vzpomínají na objektivní zodpovědnost, na ten pojem objektivní zodpovědnosti co je příčinou toho, co se stalo. To je tam zásadní. Takže jde nám, ještě jednou opakuji, o pojem zásadní, eh, o pojem příčina. Samozřejmě to sebou přináší určité otázky trestní zodpovědnosti a odpovědnosti jako takové. U technického vyšetřování nám potom odborníci, techničtí odborníci mohou říci, jestli příčinou nějaké nehody mohly být technické záležitosti. Ale u těch technických informací hovořit o příčině, eh, myslím, že to je předčasné. Tam předbíháme. Myslím, že otázka toho trestního, trestní zodpovědnosti na tu dochází až ve druhé části vyšetřování a proto si myslím, že tam často dochází ke zmatení a měli bych, proto bychom měli tyto pojmy jasně oddělit. Bezpečnostní aspekty v technickém vyšetřování by, mělo být jasně, by měly být jasně odděleny od příčin eh, v trestně právním procesu, díky nímž se potom určuje vina. Myslím, že ty pojmy nesmíme směšovat. Není to také právně přípustné a ICAO by měla také změnit své názvosloví. Právě totiž bylo řečeno, že tyto věci musíme změnit, to proto, aby oběti dostali více záruk. A aby mohly být prověřeny všechny faktory určité nehody. A to je občas, jsou to občas opravdu obrovské nehody. Děkuji. Děkuji, pane Groš. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za práci, eh, kterou eh, udělala. Velmi se do toho vložila. Máme ve zprávě mnohé významné body, především otázka obětí a postupovala velmi profesionálně i citlivě. Já si velmi vážím této profesionality při vyhledávání spolehlivých informací. Nedom Nedomnívám se tedy, že eh, je zde eh, otázka, která by byla podstatná, zda ten seznam budeme mít za hodinu nebo dvě. Jde tedy se píše o to, aby ty informace byly eh, důvěrné a spolehlivé. Tato informace je lidsky především velmi důležitá. Druhá záležitost se týká onoho napětí eh, eh, postupu eh, mezi technickou expertizou a soudní expertizou. Eh, nezávislost těch, kteří se snaží eh, nalézt řešení v dané situaci a kteří dělají technickou analýzu, je podstatná. Eh, soudní postup je potom sekundární. Právě technické aspekty jsou, myslím, prvořadé. V tom dnešním textu je toto dostatečně vyjádřeno. A co se týče techniky, ta tam samozřejmě mezinárodní rámec je důležitý eh, a eh, určitá revize i na mezinárodní úrovni musí být možná, což text rovněž umožňuje. Eh, tento text může být ještě dále revidován. Ten přístup je, myslím, dobrý, ale neměl by jít pouze tím směrem, kde kterým se ubíhají, eh, ubírají pouze existující dohody. Poslední poznámka se týká eh, práce. Ta práce musí být eh, také charakteru preventivního. Prevenci musíme věnovat větší pozornosti. Pokud příčiny nehody nevedou ke zlepšení situace i z technického hlediska, tak to nepomůže. Čili technická nezávislost je rovněž rovněž důležitá. Vidíme zde určitou eh, směs mezi operátory a eh, technickými experty a té se musíme vyhnout. Eh, ta je nezdravá také eh, promísení s politickými aspekty eh, musí být eh, zrušeno. Vidíme velmi často, že také padají návrhy na parlamentní vyšetřování a ty závěry potom trvají velmi dlouho a práce není příliš efektivní. Ta práce je, myslím, velmi dobrá, musí být technická, nezávislá, justiční, Eh, a především tedy autonomní. To je, myslím, velmi dobrá směs, kterou zpravodajka zvolila. Děkuji, pan Kadraj. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se za to, že jsem eh, nestihl úvod, ale stínový zpravodaj tak jako tak nemůže být přítomen. Jedná se o téma, kde jsme do značné míry zajedno. Postup zpravodajky podporujeme i my, eh, vytkli jsme si stejné priority a kolega Groš již se dotkl let čeho, co je přijatelné i pro nás. Důležité je, aby tato šetření proběhla zdárně, aby vedla k výsledkům, abychom eh, postupně se dobrali evropského postupu, celoevropského postupu, jednotného postupu a to zejména s ohledem na přístup justice k důvěrným údajům. A tady musíme trvat na našem stanovisku. Nám jde o šetření jako takové. Tady musíme vůči, respektive nesmíme eh, přistupovat na velké ústupky vůči ostatním členským státům. Druhý důležitý bod, eh, ta databáze. My eh, chceme dosáhnout um, evropčtějšího systému a tudíž můžeme podpořit i tento bod a na tomto místě můžu ukončit. Prostě hájíme stejnou linii. Děkuji. Paní Meissner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě toho nemusím eh, říkat hodně, protože mi předřečníci to již naznačili. I eh, z pohledu ALDE je rozhodující uvědomit si, jak nehody, k nímž dochází v letectví, eh, vyšetřovat tak, abychom teda zjistili příčinu a dospěli k výsledkům a také na příště zabránili opakování takovéto nehody. O to jde a proto je tak důležité postupovat citlivě a umožnit, aby zúčastněné osoby mohly vypovídat, aniž by podstupovali riziko či nebezpečí, že se sami učiní podezřelými nebo že se sami vystaví um, obžalobě vědět. A e, proto e, je nutno napřed zjistit příčinu a teprve pak hledat vyníka. Je nutno, je velmi důležité tyto věci vidět izolovaně, jinak se nepohneme ku předu. A paní zpravodajka to takto i e, naznačila, respektive pojala ve své zprávě a proto ji podporujeme. Jediný bod je článek 22, kde již můj kolega tež naznačil, že jsme poněkud jiného názoru, ale jinak tento přístup zpravodajky považujeme za velmi správný, protože chceme, aby v budoucnu bylo zabráněno leteckým nehodám. Děkuji. Děkuji paní Meissner a dovolte, abych já se k tomu stručně vyjádřit, vyjádřil za e, předsednictví. Když jsme se do toho pustili, tak existovaly vážné pochybnosti e, ohledně nezávislosti vyšetřování nebo jednotlivých e, orgánů vyšetřování a také role EASI v rámci šetření a zjišťují, že všichni teda jste se vyslovili za zachování nezávislosti vyšetřovatelů a také toho, že EASA EASA jako regulátor nemůže být vyšetřovatelem incidentu. Má samozřejmě svou roli v rámci Eh, normálního scénáře eh, incidentu nebo eh, nehody, ale nemůže být mm, vyšetřovatelem i regulátorem. A ti, kteří mají pochybnosti od prvopočátku tohoto projektu, ti jsou určitě uklidněni zprávou paní Devirak. A další bod je mm, časové rozmezí, během něhož musí být informováni eh, příbuzní oběti. Eh, já tady zastávám stanovisko paní Groš, eh, to znamená, je zapotřebí mít přesný seznam, nikoli jakýsi ukvapený seznam, který může být nesprávný. A proto se domnívám, že některé pozměňovací návrhy, kde se lidé domáhají um, vlastně úplného seznamu do 30 minut, um, proti tomu teda uh, se stavím. A já uh, domnívám, že teda snaha do jedné hodiny vypracovat seznam je už recept pro katastrofu, protože tady je velké nebezpečí, že ten seznam nebude přesný, že lidé budou informováni špatně a sice v době, době velkých traumat a stresu. A proto ještě jednou vyzývám členy, aby pouvažovali nad tím, co je důležitější. Zdali mít ten seznam spolehlivý, správný či e, rychle hotov. Já se domnívám, že v dnešní době 24-hodinových zpráv a 24-hodinových e, e, novinářů samozřejmě chceme mít kompletní seznamy a informace během několika vteřin. To si uvědomuji a také si uvědomuji, že kdybychom samozřejmě eh, potřebovali příliš dlouhý čas na informování příbuzných, eh, tak eh, bychom dopadli tak, že média by si celou tu věc vymysleli za nás. A proto se domnívám, že ten dvojhodinový časový rozsah je dostačující. Je to dostatek času na zpracování přesného seznamu, aniž by to vedlo k spekulacím, ale jádro věci spočívá spočívá v tom, že ta, eh, ten seznam musí být přesný a myslím si, že za méně než dvě hodiny je zde skutečně velké riziko eh, pochybení. Eh, letecké společnosti jsou pod nátlakem, rodiny jsou pod tlakem médií a tak dále. A můj třetí bod je bod technického rázu týkajícího se prvního čtení čtení. Eh, já mm, eh, samozřejmě vím, že španělské předsednictví naléhá na to, aby již eh, v rámci prvního čtení byly materiály schvalovány, ale jsou někdy doby, kdy je potřeba trochu utáhnout nebo přitáhnout otěže a poukázat na to, že i parlament v určitých věcech musí sehrát svou roli a v určitých ohledech v této zprávě panují nadále rozdíly v vnímání parlamentu a rady na věc věc, eh, kterou řešíme. Já samozřejmě tváří v tvář eh, zítřejšímu hlasování a hlasování na plenární schůzi nechci eh, se vyslovovat za příliš mnoho pozměňovacích návrhů, ale chci jenom zdůraznit, že musíme být opatrní a nepřistupovat na dohodu mm, při prvním čtení za každou cenu, zejména když tady máme určité nevyjasněné aspekty týkající se role justice a také Rada to považuje za naprosto kritické a tady máme skutečně rozdíl v názorech. E, to teda chci pouze zmínit z hlediska procedurálního. Opět potřebujeme dobrý zákon a nikoli zákon, který teda zapadá do programu španělského předsednictví, než teda toto doběhne koncem června. Takže naléhám na vás, abyste byli opatrní e, v tomto ohledu. Ani aniž bych samozřejmě chtěl jak si umenšovat eh, vaši roli, roli zpravodajů a vyjednavačů s radou o tom, co parlament zítra rozhodne a následně co rozhodne na plenární schůzi. Takže těmito slovy dávám slovo komisi panu Kajakovi. Děkuji, pane předsedo, pane Simpsone. Dovolte, abych poblahopřál v úvodu paní de Veyrac za její eh, vynikající práci. My jsme samozřejmě eh, zvyklí na eh, zprávy vysoké kvality od paní Deverak, například nařízení o černé listině a opět zpracovala velmi dobrý materiál. A domnívám se, že vy jste již identifikovala ty hlavní problémy. Debata ukazuje, že jste skutečně na to ukázala prstem. A tady eh, vidím eh, velkou míru konvergence mezi návrhem komise a eh, parlamentními připomínkami. My jsme zajedno všichni, že chceme modernizovat stávající právní rámec, chceme posílit právní systém a chceme také posílit na evropské úrovni pravidla v tomto sektoru tak, abychom byli efektivnější, účinnější z hlediska bezpečnosti. Mnozí z vás to zmínili Musíme se dozvědět více o nehodách, abychom jim mohli zamezit eh, na příště a proto předkládáme nařízení. My jsme měli směrnici. Eh, návrh eh, komise je nyní mít nařízení, což je silnější, průraznější právní akt. K jednotlivým bodům, které zde zazněly, se stručně vyjádřím. Za prvé, síť orgánů odpovědných za vyšetřování bezpečnosti. V Evropě máme nezávislé bezpečnostní orgány, ale komise navrhuje vytvoření sítě orgánů. My souhlasíme s paní Deverak, že by to měl být silný koordinační orgán, nikoli jakési dobrovolné uskupení, eh, kde se scházejí orgány vyšetřující nehody. To máme již nyní. My potřebujeme víc Chceme mít síť orgánů, která má silný mandát jednat a která tvoří skutečně přidanou hodnotu pro evropskou bezpečnost. Tato síť může též na pomoci menším členským státům, které mají méně zdrojů a prostředků pro vytváření svých kapacit. A proto vítáme pozněvací návrhy definovat e, zadání a úkoly sítě přesněji a také podporu parlamentu e, pro e, roční pracovní program. My nenavrhujeme ustavit nebo zřídit agenturu, protože se domníváme, že by to mělo mít lehkou a efektivní strukturu. Paní Foster se zeptala na dvě věci, a sice rozpočet. My jsme eh, identifikovali ve finančním harmonogramu eh, rozpočet ve výši 0,6 milionů eur eh, na roční program práce. To by mělo být víc než dost. O jakou práci by se mělo jednat? Takže od komise získá mandát k zahájení prací na mechanismech výměny Eh, sdílení zdrojů, koordinace výcviku, analý, pro analýzu bezpečnostních eh, doporučení na evropské úrovni a poskytování eh, poradenství komisi. Ale my víme, že se nejedná o novou agenturu, že se jedná pouze o silnější formalizaci, o silnější orgán, který bude zajišťovat kooperaci mezi členskými státy. Tento, tato síť by neměla nahrazovat národní orgány. Dále, mnoho otázek se vztahuje k současnému systému předkládání zpráv. Myslím, že paní Devejrak k tomu zaujala správné stanovisko vychází z návrhu komise. Chceme lépe využívat informace o eh, Mm, o e, incidentech e, v letectví tak, abychom e, byli efektivnější v předcházení nehodám. A to, myslím, je velmi důležitý přístup, protože nám umožní postupovat ku předu. A v tomto nařízení bychom teda měli tuto, této možnosti využít a jak je to s rolí EASA? Myslím, že pan Simpson to velmi dobře vysvětlil. My chceme, aby agentura EASA byla zapojena do věci jako poradce. Musí eh, dojít teda k rozlišení eh, mezi vyšetřováním a regulováním. Eh, úkolem EASA není vyšetřovat, ale je užitečné, aby EASA měla přístup k informacím, protože jako orgán odpovědný za certifikaci je důležité, aby tyto informace měla, aby mohla řešit bezpečnostní problémy, které budou identifikovány vyšetřovacími orgány, ale je nutno to do textu zapracovat. Potřebujeme znát práva a povinnosti agentury. Když dojde k nehodě, nemáme čas na hledání právního výkladu, takže vítáme jasnost, vítáme také tu eh, právní jistotu, eh, eh, kterou, mm, kterou, také požadují pozměňovací návrhy. Dále oběti a seznamy to je velmi důležitý, velmi choulostivý bod, také eh, má určité právní aspekty. Rada podporuje návrh komise, to znamená, abychom co nejdříve, nejpozději do dvou hodin, tyto seznamy měli. Já se domnívám, že pokud jde o tuto lhůtu, my všichni jsme pro tu nejkratší proveditelnou lhůtu. Víme a věříme, že dnešní letecké společnosti mají možnosti takovéto seznamy co nejrychleji předložit. Může to být obtížnější ve vztahu letů ze třetích zemí, ale je důležité i to, co uvedl pan Simpson, totiž otázka přesnosti. Nesmí tady docházet k záměně a zmatkům. To znamená přesný seznam během co nejkratší doby, já bych řekl do dvou hodin, to by byla možnost pro kompromis a také potřeba vhodné pomoci, která musí být poskytnuta obětem a jejich eh, rodinám příbuzným a na národní úrovni by měly být vypracovány plány, jak toto řešit. To je velmi důležité. A poslední bod život. Jaký je vztah mezi eh, justici a mezi těmi eh, vyšetřovacími nebo eh, orgány odpovědnými za vyšetřování bezpečnosti. To je, myslím, ta nejsložitější otázka ehm, ehm, celého materiálu a také dohadovacího řízení. Paní Foster, paní de Grandes se o tom zmínili ehm, velmi jednoznačně. My se domníváme, že jediným cílem eh, vyšetřování bezpečnosti nebo nehod je zamezit nehodám a nikoli přisuzovat vinu nebo eh, odpovědnost. Eh, vyšetřování by mělo být zcela odděleno od jiných řízení či postupů, ale máme zde jednu potíž a ta vyplývá z rozdílností v ústavním řádu jednotlivých členských zemí. V některých členských zemích jsou justiční orgány autorizovány, autorizovány národní, eh, národními zákony, aby skutečně eh, eh, měli všechny důkazy které budou předkládány v rámci justičního řízení pod kontrolou a tady je velmi obtížné zasahovat do těchto justičních eh, práv eh, jednotlivých členských států nebo eh, pravomocí justičních orgánů členských států. Nelze do toho zasahovat. To znamená, že bychom měli sice respektovat tyto skutečnosti, ale současně dát orgánům za, odpovědným za vyšetřování bezpečnosti všechny prostředky, aby mohli svou práci provádět, zjišťovat příčiny a tak dále. To souvisí též se sdílením informací. Takže my se domníváme, že to bude asi ten nejobtížnější bod nebo prvek dohodovacího řízení. Komise podporuje vůli eh, k rychlému postupu, protože to velmi důležitý právní akt. Nevíme, zdali se to podaří. Také časový harmonogram je velmi napjatý a ambiciozní, ale pokusme se o to. Uvidíme, co je možné. Byli bychom rádi, kdy kdyby, jak uvedl pan předseda Simpson, eh, kdybychom dospěli k dobrému právnímu aktu, my jsme ochotní převzít naši roli, naši odpovědnost za to. Dochází v mnoha bodech k souladu mezi námi, eh, jinde to může být obtížné, ale my tady musíme samozřejmě i dát průchod eh, spolurozhodování a věřme, že konec konců nebo v konečném důsledku budeme mít dobrý zákon. Pokud to, mm, se to podaří ještě za španělského předsednictví, odvětví, tak to bude výborné samozřejmě. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Deverak. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla především poděkovat všem kolegům, kteří spolupracovali na této zprávě a kteří zlepšili eh, tento návrh. Já se domnívám, že jsme dnes odpoledne došli k mnoha kompromisním řešením. Eh, chtěl bych eh, navazovat eh, na to, co říkal pan Kasias a paní Meissner. Je zde pozměňovací návrh 56, ve kterém se hovoří o zárukách pro využití osobních údajů. Paní Lichtenberger hovořila také o důkazech a postupech v oblasti parlamentu. Já bych chtěla hovořit k vám, pane předsedo, ale Paní Foster také hovořila o vztahu mezi bezpečnostními a justičními vyšetřováními. Toto je skutečně velmi citlivý bod. Je nutné stanovit přesná pravidla, abychom věděli, co může být předáno justici a co zůstává tedy důvěrnou informací. Domnívám se, že to je věc, o které budeme ještě dále diskutovat. Paní Paní Foster také hovořila o spojení do sítě. Komise na to zareagovala. A když jsem prezentovala eh, první pracovní dokument, eh, tak jsem také zdůraznila, že nejde o žádný další orgán, o další byrokratickou úroveň. Jde pouze o eh, možnost, abychom využili služeb velmi efektivních orgánů. Eh, co se týče eh, EASA, eh, koncem března jsme o této záležitosti již hovořili. Možná, že bychom my do toho neměli tolik zasahovat. S paní Lichtenberger jsme také hovořili o za o váze eh, parlamentu. Já jsem nechtěla dojít za každou cenu k dohodě v prvním čtení. Samozřejmě je to náš cíl, ale chceme především prosadit vůli parlamentu. Pane předsedo a také pan Groš, vy jste hovořili o spolehlivých informacích. Eh, přesná a spolehlivá informace eh, jsou důležité, ale samozřejmě, že i čas je významný, především pro rodiny, kteří očekávají informace o svých příbuzných. My jsme eh, byli na letišti Zaventen a na místě jsme udělali eh, takovou eh, zkušenost, že za rok, pardon, za jednu hodinu jsme mohli získat skutečně seznam spolehlivý. Možná, že je to tedy taková lékárnická záležitost, zda tedy budeme mít půl hodiny nebo jednu hodinu na získání těchto informací, ale tyto informace musí být především spolehlivé. Eh, pan eh, Groš také hovořil o významu prevence a já se domnívám, že eh, na evropské úrovni je významný především obsah důvěrných informací. Pan Kadroji také hovořil o rigidním postupu, co se týče vztahu soudních a Eh, technických eh, orgánů vyšetřování, eh, což také podporuji. Já se domnívám, že jsem zareagovala na všechny nejrůznější příspěvky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní Deverak, a chci připomenout, že hlasujeme zítra ve výboru a plenárním, na plenární schůzi pravděpodobně buď eh, v červenci, anebo až v září. Zatím to ještě není rozhodnuto, ale um, po hlasování zítra budete moci se svými stínovými zpravodaji ještě jednat a také s radou. Dobře? Dalším bodem pořadu jednání by měl být eh, pan Vlasák a jeho zpráva o výkonnostních emisních normách pro nová lehká užitková vozidla, ale doslechl jsem se, že dorazí teprve po 15-20 minutách. Eh, vzhledem k tomu, že jsou přítomní stínoví zpravodajové, navrhuji, abychom přistoupili ke zprávě pana Alkadravise, nebo Elkadraui, Elkadrauiho, a pokud je ochoten teda vystoupit se svou zprávou nyní, tak to bude velmi užitečné. Sajde? Souhlasíte dobře? Takže jde teda o e, výkon prováděcích pravomocí komisy. Děkuji, pane předsedající. Ano, máme před sebou jedno z témat, na kterých nepracujeme tak rádi. Týká se rozpočtu a ostatních témat, ale přesto je to důležité téma. Musíme se jim zabývat, protože má dopad také na naše rozhodování. nejen to, že je legislativa schválena, ale i její provádění. Krátce bych rád řekl něco k tomu, co předcházelo předtím, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. pán předseda prosí o klid. Milí kolegové, pokud chcete vést soukromé rozhovory, prosím, můžete, ale prosím vás venku, za dveřmi jednacího sálu. A prosím vás, vycházejte po špičkách, buďte tiší, v sále prosím vypněte své mobilní telefony, proto abychom zde umožnili trochu klidu. Takže pan El Kadraj, rád bych nyní něco řekl k tomu, co předcházelo. Nedávno probíhalo vyjednávání v rámci komitologie. Šlo o legislativní postup s kontrolou, měli jsme tam určité právo veta a to za určitých podmínek. Byli jsme tedy schopni vyjádřit své námitky, pokud komise překročila své kompetence. Dále jsme zde měli pocit postup sporozhodování, Marco Polo a další důležité postupy. Ale nyní e, nám z Lisabonské smlouvy vyplývají pouze dvě možné postupy. Dva, tedy, dvě, dva postupy tedy zbyly. To staré Eh, původní řízení komitologie se nyní musí přeměnit v akty přenesené pravomoci. To je článek 290 Lisabonské smlouvy. A to je tedy to, čemu dnes říkáme regulatorní postup s kontrolou. To jsou tedy ty akty přenesené pravomoci. A mimo to ještě máme prováděcí pravomoci. A to je to, o co jde zde. To je článek 291 Lisabonské smlouvy. Různé výbory Evropského parlamentu připraví stanovisko toto stanovisko předloží právnímu výboru. Zásadní otázka zůstává následující. Kdy je něco aktem přenesené pravomoci a kdy máme co činit s prováděcími pravomocemi? Je to velmi důležité si stanovit, abychom o této otázce nemuseli diskutovat vždy na novo. Tato diskuze je důležitá hlavně pro ty výbory, které mají co dočinění s postupem spolurozhodování a pro které je to nové. Jde tedy o výbor pro zemědělství, obchod a rybářství. Ale i v několika dalších případech je situace taková, že dříve věc, určité věci nespadaly pod kontrolní postup, ale nyní podléhají tomu postupu aktů přenesené pravomoci. Tím se tady budeme muset ještě zabývat. Nyní se dostávám k zprávě jako takové. Zaměřil jsem se na dva body. Za prvé, přístup k informacím. Pro mě je toto zcela zásadní, to nejdůležitější. Komise tvrdí, že Evropský parlament, a nyní cituji, musí pravidelně, konec citátu, informovat o rozhodnutí příslušných výborů. Možná víte, že celá řada výborů vypracovává eh, stanoviska k těmto prováděcím pravomocím. Podle mého názoru, podle mých informací, musíme mít úplné informace a tyto informace musíme dostávat ve stejný okamžik jako členské státy. To znamená, že musíme být jako rovnocení partneři. Dnes tomu v komitologii tak není. Požaduji také, abychom měli právo jako pozorovatelé se účastnit setkání jednotlivých výborů, tak jako to dělají členské státy nepožadují, anebo neříkám, že tam musíme být přítomni. Za každých okolností to také není reálné, ale myslím si, že v některých případech by to mohlo být užitečné. A pokud je to možné, možná, že bychom tam mohli poslat našeho spolupracovníka, aby byl na místě a aby byl přímo informován na místě. Takže nechci více kompetencí, nechci více moci, než Eh, stojí už v Lisabonské smlouvě, ale požadují vlastně jen posílení eh, poskytování informací parlamentu. Je to lepší pro transparentnost a tím pádem budeme také schopni lépe posoudit, jestli komise nepřekračuje své kompetence. A to je také naše zodpovědnost. Samozřejmě, že se zde objevují některé problémy a těm se také věnuji ve své zprávě. Problém máme s přechodem od současného postupu k postlisabonskému postupu. Vyzýváme totiž komisi k tomu, aby dnešní legislativu a všechno to, kde se objevuje pojem komitologie, přizpůsobila Lisabonské smlouvě. Komise musí předložit legislativní návrhy a vše musí krůček po krůčku prověřit. Takže tam, kde se objevuje komitologie, musí prověřit, jaká, jaké nové postupy se budou nyní používat pro ty právní předpisy, pro tu novou legislativu. Uh, Komise rovněž musí rozhodnout, jestli jde o akty přenesené pravomoci anebo prováděcí pravomoci. Návrh ze strany komise podle nás nezachází moc eh, při, eh, dostatečně daleko. Hovoří totiž o tom, že postupy komitologie zůstanou tak, jak byly a všechny tři ostatní pros, prostupy, které jsem popsal dříve, budou nahraženy těmi prováděcími pravomocemi, ale nad těmi my nemáme takový vliv. Hmm, dobře, ty čtyři původní kategorie, ty nemůžou být přece zahrnuty do jedné nové kategorie. A tedy do těch prováděcích pravomocí. Vše se musí prověřit krůček po krůčku, to si myslím já. A komise by k tomu měla předložit odpovídající návrhy. Komise, než tyto návrhy komise předloží, požaduji, aby parlament a rada měli určitou formu práva VETA. Jednalo by se o takové právo VETA. Já tedy vyzývám komisi, aby tyto návrhy k úpravě předložila co nejdříve. Máme zde pozměňovací návrhy od některých kolegů. Máme zde dva pozměňovací návrhy od paní Cikau a od paní Aleja Zender. Pozměňovací návrh paní Cikau. K tomu si myslím následující. Některé z nich jsou přebytečné, například osmička a devítka. Paní Cikau požaduje, aby byla zveřejňována konečná rozhodnutí výboru. Ale to přeci zamýšlí už Lisabonská smlouva, takže z toho důvodu je to podle mě přebytečné. Kromě toho, tato rozhodnutí jsou zveřejněna na internetu, jsou tady veřejně přístupná a proto, proto na nich nemusíme trvat. A pozměňovací návrh 10, zde jde o něco, co se vůbec netýká oblasti dopravy. To je možná smysluplné pro ostatní výbory, ale já bych se tomu nerad věnoval. Pozměňovací návrh 12, tam paní Tykal požaduje zcela specifický popis toho, jak budou ty delegace složeny, tedy zástupci a ostatní složení. Já myslím, že bychom se k tomu neměli vyjadřovat. To musí rozhodnout členské státy sami. A to také mohou rozhodnout sami složení svých delegací, co samozřejmě také souvisí s náklady. Na výbor smí být přítomno jen Eh, smějí být přitomně jen čtyři osoby z jedné země, nejvýše jich může být 400, ale já myslím, že je to složité a že bychom se tomu neměli věnovat. Eh, Pozměňovací návrh 13 odpovídá přibližně tomu, co říkám ve svém pozměňovacím návrhu. Číslo 18, tam jsem připraven zhodnout eh, se na kompromisním ústním pozměňovacím návrhu. Ehm, takže přijmu ten kompromisní pozměňovací návrh. A k pozměňovacím návrhům kolegyně Alaja Senda, tam je jedenáctka a to se shoduje s mým pozměňovacím návrhem číslo 3 a proto podpořuji sedmnáctka. To je velmi dobrá, dobrý nápad. Kolegyně zde požaduje, aby parlament e, mohl sledovat také vývoj těch dokumentů. Hmm. Někdy dojde k tomu, že na začátku máme první návrh textu, tento návrh textu se potom v průběhu času několikrát mění a myslím, že by bylo smysluplné, kdybychom mohli sledovat i tuto práci na pozměňování textu. To znamená, že bychom neviděli jen ten konečný text, ale že bychom viděli také ten vývoj textu. Tolik tedy k tomu, co jsem chtěl říci. Pokud někdo máte dotazy, prosím. Děkuji, pane, pane Kuhn, PPE. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji kolegovi a zpravodaji panu El Kadraoui, který pracoval velmi exaktně na tomto velmi obtížném tématu. Musí se eh, s tím skutečně člověk eh, velmi dobře seznámit eh, a myslím si, že ty delegované akty a další akty musíme vycházet z nové delegace komise. Eh, a přitom musíme dát pozor na to, aby starý komitologický postup nepřešel jenom v přenesené pravomoci a abychom eh, tady nebyli ochuzeni. Jako legislativci bychom neměli předávat pravomoci příliš komisi, měli bychom jí předat ty pravomoci, které potřebuje pro výkonnou činnost, ale u těch eh, Implementing Act bychom měli příliš málo vlivu na to, co se dostane na úroveň členských států. Eh, této komisi pro komitologii, jak se to dříve jmenovalo, nyní eh, je to komise pro přenesené pravomoci, kde eh, odborníci mají hlasovací právo a komise, tak tam musíme také zajistit, abychom dostali skutečně eh, paralelně informace stejné jako komise. To eh, souhlasí. To je skutečně nezbytné, abychom jak jako členové parlamentu měli statut pozorovatele. A někdy je také nezbytné být osobně přítomen. To znamená, abychom si nečetli jenom zápisy. Nýbrž, abychom také věděli, jak se došlo k určitému rozhodnutí. Takže ze strany LS podporujeme toto a také příslušné návrhy které zpravodaj eh, částečně přijal a eh, zapracoval. Tedy eh, to odpovídá také našim představám v LS. Ještě k přechodné lhůtě je nezbytné, abychom proto měli určitý postup, abychom nepřešli přímo z komitologie k novému způsobu eh, předání pravomocí. I zde musíme mít možnost se vyjádřit eh, v určité lhůtě eh, ty lhůty by měly být dvouměsíční a měli bychom mít také možnost je prodloužit o případné další dva měsíce. Tolik mé poznámky a ještě jednou děkuji za dobrou práci zpravodaje. Děkuji, pane Kune, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Ano, už to bylo řečeno, že byla odvedena skvělá práce. Komitologie nebyla tím nejnapínavějším a tím nejoblíbenějším tématem v našem výboru a ani dnes tomu tak není. Po vstupu Lisabonské eh, smlouvy v platnost. Samozřejmě teď je důležité se podrobně podívat, jaká jsou práva Evropského parlamentu, a co se týče těch prováděcích pravomocí a aktů s přenesenou pravomocí, jak to tady jde celé, celé přenést. V tomto případě e, tedy máme vypracovat stanovisko, hlavní práce bude probíhat ve výboru AFET tam pravděpodobně sedí více právníků než tady. Uvidíme, co z toho vzejde, protože my se vlastně pokoušíme pouze vyložit to, co zamýšlí Lisabonská smlouva a jak to správně užít, abychom posílili práva Evropského parlamentu. Já si myslím, že řada pozměňovacích návrhů zachází dále než to, co nám umožňuje Lisabonská smlouva, ale to je samozřejmě věc výkladu. V mnoha věcech naprosto souhlasím s tím, co navrhuje zpravodaj. Jak jsem řekla, jsem hlavně napjata, eh, nezávisle na tom, jak dopadne naše hlasování, jak se to celé bude vyvíjet v příslušném výboru a jestli na konci dospějeme k posílení pravomocí. A na tom vlastně záleží. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem se domníval, že jsme dospěli ke konci seznamu řečníků, ale paní Lichtenberg má zjevně velký zájem o komitologii. Ano, a máte slovo. Eh, ano, já se zabývám tímto tématem i v právním výboru a proto to sleduji s velkým zájmem a srdečné díky za pozměňovací návrhy, které jsou jasné, přesné a i proveditelné a budu je samozřejmě hájit s velkým nadšením i v právním výboru. To je pro mě velmi pozitivní vývoj protože právě jako dopravní výbor to nesmíme podceňovat. V uplynulém volebním období jsme měli to potišení, že jsme eh, si mohli vyzkoušet komitologii na příkladu eh, právního aktu o tekutinách eh, v letadlech, pokud si vzpomínáte. Pokud se tomu nebudeme věnovat nyní, pak ta práva, která jsme získali Lisabonskou smlouvou, nebudou nikdy někdy aktivována. Bohužel je zde určitá zlá tendence, jak na radě, tak i e, na komisi, e, tato práva jaksi udržovat na malé úrovni. Skutečně dochází k určitému mocenskému boji a my zde musíme sehrát též určitou roli, abychom výsledek, který vzešel z Lisabonského procesu, uhájili, protože tento výsledek byl již v předpolí vládami oslaben. E, dámy a pánové, berte to prosím vážně, je to velmi důležité pro budoucnost a právě v otázkách týkajících se technických norem, například eh, tělesné rentgeny nebo eh, tekutiny v letadlech, kde byl učiněn pokus nelegislativní cestou přijmout opatření, eh, která by skutečně byla protichůdná s naším názorem, s názorem parlamentu. Takže je nutno hájit právo pravomoce, které nám Lisabonská smlouva uděluje a tudíž jsem zcela zajedno s kolegou El Kadraoui. A to co jsem nadnesla já, to znamená ten pozorovatelský status, je skutečně stěžejní, protože pouze díky naší přítomnosti symbolizujeme, že dochází k určitému vývoji, kde může parlament skutečně vznášet námitky a právě u těchto věcí je nutno předkládat nebo dostávat pravidelné zprávy i do tohoto výboru, zejména pokud jde o ony choulostivé otázky implementovaných nebo delegovaných právních aktů. To bude pro nás v budoucnu Eh, znamenat nebo od nás vyžadovat více pozornosti. My pak budeme ve volebních obvodech eh, konfrontováni výpovědmi našich voličů s tím, že máme velké plány, ale obvykle z toho nikdy nic nevzejde. To musíme mít na paměti. Děkuji. Nevím, Sajde, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Eh, nemusíte, ale pokud chcete. Uh, ano, děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem eh, kolegyním a kolegům za diskuzní příspěvky a za podporu. Důležitá je však ještě jiná věc, která možná není spojena s postupem jako takovým. Jedná se o věc důležitou pro naši práci v následujících letech. A sice dnes stanovujeme pravidla, která ovlivní naši práci. Částečně ještě nemáme eh, všechny právní nástroje, ale děkuji za všechny příspěvky. Počítáme s podporou eh, právního výboru eh, který se bude také zabývat stanovisky rady a komise. Um... Děkuji. Takže můžeme přistoupit k dalšímu bodu, ale než tak učiníme, musím poblahopřát německým kolegům k jejich vítězství eh, v eh, eh, soutěži Song Context, Eurovision Song Context. Také gratuluji samozřejmě k belgickým kolegům a i anglickým, kteří skončili jako poslední. Ale dali jsme do toho hodně peněz, takže nelze vás diskvalifikovat. Eh, dalším bodem eh, našeho jednání je výkonnostní, je zpráva pana Vlasáka, výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla. Máme zde eh, dobrovolníka, který by ho chtěl zastoupit laskavě, ale než tak učiníte, je zde jedna technická poznámka asi k onomu Eurovision Song Contestu. Ano, já bych také chtěl gratulovat eh, německé eh, eh, interpretace léně. A eh, také chci říci, že zpráva pana Vlasáka eh, je skutečně záslužná, ale je velmi obtížné dnes o ní diskutovat a předkládat pozměňovací návrhy. My jsme obdrželi druhý, třetí eh, hlasovací seznam a na tom posledním bylo uvedeno, že to ještě stále není konečný, takže já bych navrhoval, abychom tuto debatu a hlasování posunuli na další schůzi a také konstatovali obecně, jasně, že jestliže usilujeme ve výboru o konsenzus, abychom alespoň den předem směli jako zpravodaj sdělit své e, názory a stanovisko, tak aby ostatní měli možnost a čas se s tímto názorem a stanoviskem e, zpravodaje seznámit. tak chvilinku, kdybyste měl strpení, protože nechceme také zbytečně protahovat naše porady. Právě jsem dostal informaci, že to již zpravodajovi bylo sděleno, ale on není velmi nadšen z toho, že bychom to měli odsunout. Byly sice určité problémy, protože teda by byl problém předložit kompromisní návrh. Pokud to zpravodaj teda odsunout chce, tak s tím problém nebudeme mít, ale pochopil jsem, že pan zpravodaj není velmi nadšen představou um, to posunout nebo odložit, ale je na vás se rozhodnout, jak postupovat. Snad by zpravodajové o tom mohli popřemýšlet. Tak pane předsedo, Eh, mám sice respekt k vám ostatním kolegům, ale musím říci, že když pět minut po čtvrté obdržím mail, že se objeví ještě čtyři pozměňovací návrhy, o kterých budeme později diskutovat, tak nevím, o čem chceme diskutovat tady a dnes. Takže dovolte, abych se dotázal eh, stínových zpravodajů velmi rychle. From Aldi, Mr. Kramer from Greens and Mrs. Wills from the GUI. I just want to... Takže chci se zeptat jmenovaných eh, zpravodajů, stínových zpravodajů, abych zjistil, co chtějí dělat. Jak to vidíte, Dominiku? Já nemám nic eh, proti tomu, co říkal můj koordinátor. To je fair, to je dobrá zpráva. SND, Tanja. Well, Brian, já jsem otevřen jakémukoliv návrhu, ale jestliže se nám podaří dospět ke kompromisu, tak o tom můžeme hlasovat, ale zjevně eh, to není jasné. Spravodajové to mm, stínoví to nemá jasné a eh, spravodaj hlavní není přítomen, takže je velmi obtížné přijímat rozhodnutí. A já jsem také překvapena, že zpravodaj není přítomen. Je obtížné diskutovat bez něj. Já jsem se domnívala, že budeme mít kompromisní návrhy dnes odpoledne, takže jsem překvapena, že o tom nemůžeme diskutovat. A je nyní obtížné rozhodnout, zdali to odložit nebo ne. Patrně to souvisí s volbami v České republice, ale vždy jsou někde volby. Konec konců nás je 27 členských států. Takže Dirku. Eh, eh, Pane předsedo, pokud má někdo problémy s tím, že by se rozprava měla vést dnes a nechce zítra hlasovat, tak dobře, ale já jsem připraven dnes vést rozpravu a zítra hlasovat. Já jsem dobře informován, vím, jak přibližně ty kompromisní návrhy vypadají a za naši skupinu se mohu vyjádřit, ale pokud je někdo proti, eh, tak ho můžu přehlasovat. Takže ne, ne, nebudu ho přehlasovávat, takže pokud má Matěj a jeho skupina problémy, tak samozřejmě ho nebudu vystavovat tlaku, takže netrvám na hlasování a rozpravě. Já bych chtěl podpořit to, co řekl Matěj Groš. Nemůžeme projednávat kompromisy, které neznáme. Já ten mail neznám. Já jsem nebyl ve třetí na pět v kanceláři, já jsem seděl tady. Takže to není možné a proto jsem proto, abychom odsunuli jak diskuzi, tak i hlasování. Děkuji paní Wilson a pak Robert. Já musím říci, že zde máme dvě zvláštní věci. Tak za prvé seznam hlasování, kde se má hlasovat an blok, ne o článcích, ale celkově o všech pozměňovacích návrzích jedné osoby. A to si myslím, že je velmi zvláštní postup, protože eh, potom nebudeme moci vyjednávat o kompromisních návrzích. A dál nadále jsem neslyš, neviděla žádné pozměňovací návrhy kompromisní, jenom jsem o nich slyšela, takže to si myslím, že to nemůžeme brát vážně, protože jinak bychom zde diskutovali pouze o něčem, o čem jsme slyšeli a proto bych to nyní nenechala proběhnout. Roberte, ano, z hlediska procesního, já nejsem e, obeznámen se všemi e, podrobnostmi, Faktem je, že pan Vlasák mi avizoval již ve Štrasburku, že asi nedorazí kvůli eh, českým volbám, ale Zdá se, že většina členů výboru TRAN bude souhlasit s kompromisními návrhy. U nás eh, se to neví ale myslím, že to neznamená, že musíme odsunout eh, tu celou věc. Bylo by ale eh, dobře, kdyby ostatní skupiny tu věc uzavřely. Děkuji vám za to, takže zjevně eh, rozhodnutí případne předsedovi. Že? Je to tak, ano. Takže vyslechl jsem si vás a je to důležitá věc, důležité téma. Některé skupiny mají pocit, že neměly příležitost kompromisní návrhy eh, dokonale prodiskutovat a nebudou schopni zítra hlasovat tomu také nepřispívá e, e, skutečnost, že zpravodaj není přítomen. Je faktem, že když jsou národní volby, tak se to může stát. A proto vám navrhuji, abychom odložili diskusi i hlasování o této zprávě na příští schůzi, kdy bychom si měli vyšetřit čas v rámci teda harmonogramu a programu, abychom to zařadili na pořad jednání. Je mi líto, Roberte, vím, že jste se do toho chtěl pustit, ale já musím jako předseda učinit rozhodnutí a nejsem velmi nadšen z takových rozhodnutí, kdy většina členů řekne ne nebo s tím nebude eh, srozuměna. Takže proto jsem se vlastně podrobil většině a rozhodl jsem, že to přesuneme na příští měsíc. A jde spíše obecná poznámka. Snad to, co uvedl Matěj, je eh, správné. Je obtížné pracovat, když tyto kompromisní návrhy obdržíte pouze několik málo hodin před hlasováním. Potřebujete čas na diskusi ve skupině a tak dále snad eh, bychom mohli vůbec eh, přijmout jakási vodítka, pokyny pro zpravodaje o časových lhůtách a tak dále. Já vím, že obecná pravidla v tomto ohledu neexistují, že se to vždy teda řeší až ke konci každého takovéhoto procesu. Ale Mm, za těchto okolností nemůžeme hlasovat bez účasti zpravodaje, ledaže jsou předem uzavřené dohody, ale dnes je to natolik zmatečné, že to nelze. Ano, a hlavně proto, že, jedna, že se jedná o technickou problematiku, odborné téma, protože eh, se s tím snoubí celá řada eh, kompromisních pozněvacích návrhů a tak dále to mě přesvědčilo o tom, um, že je lepší vyčkat do příštího měsíce. Takže rozhodují v tom smyslu, že tuto zprávu přesuneme na příští měsíc a požádáme tajemnici, aby eh, nalezla určitou časovou eh, skulinku v příštím eh, programu schůze, tak abychom zařadili tento bod do programu. Dobře? Dobře. A další bod je sice trochu brzy, ale je, eh, tento bod je na řadě a sice provádění prvního železničního balíčku v souvislosti i s pozměňovacími návrhy. Okay. Can I first of all thank my coordinator colleagues for asking me to come up with a resolution following the oral question and then promptly ensuring that their groups put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 se vztahuje vlastně na nedostatek akce během prvních pěti let ze strany komise i členských států a také na nedostatek nezávislosti eh, ze strany manažerů infrastruktury, také ze strany eh, regulačních orgánů, což vedlo k nedostatku kontroly a kompetenčním problémům a k neuspokojivému řešení eh, poplatků poplatků za používání eh, eh, tras. A proto je zde potřeba, eh, nebo byla potřeba revidovat tento železniční balíček v roce 2010 jako prioritu a další prioritou jsou ty problémy, které jsem zmínil. A pokud jde o úplnou implementaci tohoto balíčku, jenž je základní podmínkou evropské železniční sítě. Je zde 47 pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména význam eh, finančních infrastruktur nebo finančních struktur pro železniční infrastrukturu a financování infrastruktury. Několik pozměňovacích návrhů se týká ale ty se ty oslabují usnesení a eh, ty vlastně ruší určité odkazy na členských států nebo také vypouštějí um, určitou eh, kritiku o kompetencích. Některé pozměňovací návrhy volají po úplné liberalizaci železničního trhu, včetně přepravy cestujících, ne-li dnes, tak zítra. Dále jsou zde pozněvací návrhy o nezávislosti provozovatelů infrastruktury a někteří členové, poslan, členové parlamentu požadují objasnění o um, kompetencích nebo právních kompetencích jednotlivých orgánů. Dále se to Někteří kritizují nízkou úroveň zdrojů a ještě více poslanců předkládá méně kritická slova o systémech výkonnosti a poplacích a závěrem, od kdy jsme vlastně tuto práci zahájili, je, již, eh, je zde již další stát, který je vlastně obviněn z neplnění a je to Bulharsko. To znamená, je zde už 22, nikoli 21 států porušujících nařízení a já jako předseda výboru, jemuž byl tento úkol přidělen, se nyní vynasnažím o dosažení koncenzu napříč skupinami ohledně usnesení a chápu, že v některých případech eh, tam budou části nebo prvky, které se nebude, nebudou zamlouvat jedné skupině a pak zase jiné skupině a tak dále. Ale pokusím se o jakousi společnou pozici s tím, že podstatou všeho je, že první železniční balíček nebyl implementován 22 členskými státy. A jestliže máme postoupit dále v liberalizaci a jestliže máme skutečně dovršit evropský železniční systém, který je konkurenceschopný a efektivní, tak potřebujeme jako předstupeň implementaci prvního železničního balíčku jako hlavní podmínku. A toto jsem již eh, uvedl v úvodu. Samozřejmě, že všichni si můžeme sepsat dlouhé seznamy toho, co musíme ještě splnit na úrovni členských států, ale především musíme vyslat jasný signál členským státům i komisi, že nejsme spokojení my jako parlament s tím, že první železniční balíček nebyl dodnes implementován a e, že nebyla podniknutá dříve opatření k vedoucí k nápravě. Já samozřejmě beru tu připomínku o tom, že železnice potřebují investice, tak aby se e, rozvíjely dále, aby mohly e, také implementovat železniční balíčky. To jsem také zahrnul do usnesení, tak aby to bylo skutečně férové. To znamená, že požadujeme-li něco po železnicích, tak členské státy musí činit investice, aby to zajistili. Ale kolegové, já nechci, aby železnice se opět objevily s devíti různými důvody, proč to či ono nedělat. Místo toho, aby předložili jeden jasný důvod, proč to učinit a proto je důležité připomenout jim, eh, jaká byla dohoda před několika lety s tímto parlamentem a ostatními institucemi. Takže záleží na tom, aby toto usnesení bylo vyvážené, samozřejmě, abychom všichni předkládali své pozněvací návrhy, ale abychom se vešli do stanovených parametrů, tak abychom, když budeme předkládat usnesení, dali jasně najevo, jaká je pozice parlamentu a sice, že chceme, aby první železniční balíček vstoupil v platnost a chceme, aby byla přijata opatření vedoucí k tomuto cíli, to znamená vstupu v platnost. Tolik eh, z mé strany. Pan Groš má slovo. Děkuji, pane předsedo. Hmm, o tomto tématu jsme diskutovali už celé hodiny a jde nám o to, abychom konečně prosadili to, na čem jsme se shodli už před lety. Myslím, že i jménem EPP můžeme říci, že v mnoha bodech Eh, dojdeme ke shodě, a to v těch nejdůležitějších bodech. Myslím si, eh, že co se týče těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, budeme, eh, poslechneme vaše doporučení. Pan kolega Marinesku to myslel poněkud diplomaticky, když nechtěl jmenovat země, takže myslím, že bychom ten seznam mohli ponechat uvnitř. Máme zde i země, které v rámci drah vidí různě oddělení různých struktur a také to různě uvedli a je to i s podporou komise, ale to by nás nemělo vést k tomu, to si myslíme my v EPP, že bychom zvolili určitá slova, která by pro eh, ostatní země mohla být výmluvou pro to, že by eh, oddělení struktur v rámci železniční dopravy nemělo dále probíhat. Takže proto chceme podpořit pozměňovací návrhy v tomto směru a chceme tedy jasně říci, že provozovatel a správce infrastruktury tyto pojmy by měly být odděleny, protože se v minulosti ukázalo, že eh, špatné anebo zbytečné oddělení vedlo k problémům. Jsme pro otevření trhu a nemáme pochopení pro to, když určitě lidé říkají, že se nejdříve musíme zamyslet nad tím, podívat se na to, co se stane s prvním balíčkem a až potom začneme s druhým. Nemůže přeci do docházet k tomu, že některá opatření neprosadíme a potom si ještě to podpoříme argumentem, že bychom neměli pokračovat. Jsme pro otevření trhu, nemáme s tím vůbec žádný problém, to bych rád zdůraznil získat na otevření trhu musí spotřebitel a nikdo jiný. Nesmíme zamýšlet žádné jiné cíle. Musíme také myslet na to, že služby, které je, se musí poskytovat v určitých oblastech, musí být poskytovány řádným způsobem. Ale to samozřejmě neodporuje otevírání trhu. Jsem dokonce pro rozum, proto, že eh, rozumné otevírání trhu může spotřebiteli pouze prospět a i ekonomicky je to obhajitelné. A dále je zde něco, o čem diskutujeme už dlouho, a sice to, co nemůžeme akceptovat, a sice, že země, které odmítají otevření trhu, eh, chtějí, aby se jejich provozovatelé účastnili výběrových řízení v různých jiných zemích. To je princip reciprocity. Já tady nechci někoho konkrétně eh, jmenovat. V Paříži máme skvělé, milé kolegy, ale v prosinci 2009 RATP u eh, připsal monopol na 30 let, ale nadále se zastávali toho, aby se mohli v Římě účastnit výběrových řízeních. Takže prosím o to, abychom minimálně uh, u toho kompromisního návrhu, který, o kterém jsme mohli diskutovat u nás na skupině, abychom podpořili tento pozměňovací návrh, pokud bude zachován princip reciprocity. Uh, co se týče toho otevření trhu. Nemůže docházet k tomu, že budeme pomáhat těm, kteří neotevřou svou trh, ale nadále jim budeme umožňovat eh, účastnit se výběrových řízeních v jiných zemích, a to sice tam, kde je splněna legislativa. To je tady příspěvek EPP. Myslím, že jsme to poněkud zmírnili v porovnání s minulostí, ale celkově je nutno říci, že chceme zachovat eh, ten obsah, který tam je a eh, také chceme podpořit návrhy zpravodaje. Děkuji. Pan Alkadraj za SND a pak pan Starks, to bude belgická perspektiva, ale napřed Said. Ano, děkuji, pane předsedo. My si však jistě nejsme za zajedno, určitě ne stoprocentně ale srandu stranou, souhlasíme s vaším postupem. Domnívám se, že bychom se měli soustředit na přizpůsobení prvního železničního balíčku. O železničních zákonech můžeme říci a napsat mnohé celé knihy, by si to zasloužilo. Nám jde však o to vyslat správný signál na základě tohoto usnesení. Nezávislost eh, manažerů infrastruktur ta by přece jenom neměla být eh, tak úplně přesně hájená. Eh, je jasné, že to musí být nezávislý orgán. A my toto téma budeme pobírat poněkud relativisticky. Budeme žádat, aby toto bylo v určitém poměru. Všechna opatření týkající se provádění tohoto balíčku a e, všechny e, otázky e, poplatků také budeme podporovat. Potřebujeme finanční prostředky na podporu. Dále liberalizace železniční dopravy celkem má politická skupina Eh, nepodporuje liberalizaci jako nejvyšší prioritu. Samozřejmě, že vidíme výhody liberalizace, ale domníváme se, že liberalizace musí být spojena s řadou jiných věcí, jako je eh, dobře fungující interoperabilita, dobrá kvalita služeb nebo dobré financování eh, celých sítí. Takže nechceme přijímat to, co by liberalizaci prohlašovalo za všelék. Dnes však jde o debatu. Jsme proto, aby se otevřel trh nákladový, musí však také dojít k navýšení eh, poměru nákladní dopravy v železniční oblasti. To je důležité. Eh, zde však jde o e, dopravu cestujících. E, tento první železniční balíček přinesl e, první kroky a nyní si klademe otázku, jak dál. Připojuji se k panu Grošovi, co se týče diverzifikace. Jsem toho názoru, že ti, ty státy, které mají železniční podniky, které chtějí získat podíl na trhu v třetích zemích, mají nejdříve otevřít své vlastní trhy. To je logické. Není možné všude eh, jenom hledat třešničky na dortu eh, a tady eh, se celá podporuji pana Groše. Takže mou podporu máte. Uh, Děkuji, pan Starks, Alde. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji váš postup, potřebujeme text, kde půjde o provádění prvního železničního balíčku, nikoli o transevropské dopravní sítě ani o um, veřejné služby a jejich liberalizaci. K tomu by existovaly jiné pozněvací návrhy a jiné návrhy usnesení. Od eh, schválení prvního železničního balíčku uplynulo již deset let a konstatujeme, že ve většině zemí eh, eh, nebyl implementován a není prováděn. Samozřejmě, že se vedly diskuse o prvním železničním balíčku, to je jasné, jak je to nutno vykládat. Jeden říká A, druhý B, třetí C. Možná, možná, že bychom měli vyvinout silnější tlak na komisi moje sluchátka to nebyla, ta jsou pod stolem. Takže měli bychom vyvíjet tlak na komisi, aby se postarala o to, aby členské skáty skutečně byly eh, kontrolovány a dodržovaly to, eh, k čemu se zavázali. Interoperabilita je důležitá věc samozřejmě, ale jestliže k určitému Eh, okamžiku navýšíme pouze byrokracii a eh, že je nutno zřídit regulační orgán a tak dále, tak to znamená, že určité předpisy budou pro členský stát platit a železniční železniční společnosti pak nebudou mít eh, vůbec smysl, pokud nedojde k otevření trhu. Smyslem je otevřít trh tak, aby jedna členská země mohla své služby nabízet eh, v jiné členské zemi a aby to dobře fungovalo. Samozřejmě, že je eh, možné namítnout, že to proběhne velmi nevyváženě v členských zemích. Možná, že členské státy stále ještě nebudou schopni mm, zahrnout mm, do mm, trhu všechny své konkurenty de jure nebo de facto. A to povede k tomu, že železniční trh v Evropské unii nefunguje dobře. Na tom eh, musíme něco změnit. Tam musíme přidat. A proto podporují e, tu hlavní e, linii usnesení a všechno to podružné musíme nechat stranou, ale úplné otevření trhu by někde mělo být zmíněno, my mělo nalézt někde uplatnění, kdekoliv. Ještě něco ke kompromisům. My jsme si již vyměnili několik mailů, e, ale nic jsem zatím o tom neslechl a proto bych rád slyšel ještě před zítřejším hlasováním, jestliže můj pozněvací návrh k bodu 46 byl přijat či nikoli. Já se domnívám, že to ještě nebylo dostatečně zdůrazněno a e, chci teda mít k tomu odpověď dřív, než bude předložen definitivní hlasovací seznam. Děkuji, pan Kramer. Danke. Děkuji. Myslím, že jsi rajené, trochu moc přísný. Já to sice chápu, jako učitel musí být člověk přísný, ale to, že se teď eh, omezuješ pouze na ten první železniční balíček, je poněkud přísné. Kritizujeme zde komisi. Legislativa už před deseti lety vstoupila v platnost a komise dosud čekala na nějakou akci, na to, co udělá, i když víme, že už několik let zde dochází k pochybení takže k této kritice komise patří samozřejmě to, že zde máme nerovnou soutěž a myslím si, že z toho důvodu předtím nemůžeme uzavírat oči, nemůžeme uzavírat, uzavírat oči před tím, co se děje v ostatních sektorech. Komise totiž musí eh, zajistit rovnou soutěž i v sektoru transportu, protože pokud zde máme nerovnou soutěž, může být dopravní sektor perfektní, může to být na eh, skvělé úrovni, to oddělení tam může být perfektní, můžeme mít skvělou eh, situaci, ale nebudou mít provozovatelé žádnou šanci, protože například železnice budou podléhat eh, jiným opatřením než silniční doprava. A železnice tady nebude mít žádnou šanci. Proto nerozumím tomu, proč odmítáš to, co je v pozměňovacím návrhu 28. Nechci tady rozvěřovat žádnou velkou diskuzi o nerovné soutěži, ale myslím, že to musíme zmínit. Jinak budeme zavírat oči stejně jako někteří komisaři už celá léta. Uh, Konkurence, eh, schopnost a konkurence zhraje eh, roli a proto to musíme zmínit. I když zde nejsou uvedeny všechny, všechny zemi, nem, eh, země nemůžeme je házet do jednoho pytle. Jsou zde velké rozdíly mezi Itálií a Francií, v, nebo Německem a Francií. V Německu došlo k tomu, že země, které už se několik let před termínem připravovaly na otevření sítí, měly velké úspěchy. Ve Velké Británii došlo k navýšení o 60% v Holandsku, o 40% v Polsku, o 30% v Německu, o 25%. Dopravní přeprava po železnici, opravdu velké navýšení, ale země, například jako Francie, zaznamenaly redukci snížení o 28%. To znamená, že o 28% se snížila nákladní doprava po železnici a přiš, došlo také ke ztrátě e, pracovních míst. To je také nutno říci. Do ulic se vydávají odboráři, bojkotují e, lokomotivy, ale tím také ztrácejí pracovní místa. To je jejich rozhodnutí, jejich volba, a to ta, ale to musíme změnit. A máme zde tu reciprocitu, to je samozřejmě rozhodující kritérium. To jsme říkali vždy. A pokud o to nebudeme bojovat, pokud na tom nebudeme trvat, tak můžeme vlastně odepsat veškerou um, soutěž. Proč? Protože máme podnik, který je uh, pověřen přímo, a to za nesrovnatelnou cenu, tak ten podnik může vlastně doma získat zakázku a získá na ní 20 až 30 A s touto výhodou bude vždy nejvýhodnější nabídkou na trhu, protože tam zkrátka bude rozdíl mezi těmi ostatními. Takže ta reciprocita, která tam chybí, ta ničí soutěž. A bez té to nejde. Na to musíme tedy trvat, takže v současné době, když mluvíme na tom provozovateli eh, a oddělení těch provozovatelů, eh, je ale nutné, že nesmí chybět reciprocita. K tomu nesmí dojít. Musíme posílit i tuto oblast. I v tom návrhu Brianu musí, Briane musí být změněna reciprocita, nebo můžeme zapomenout na celou hospodářskou soutěž. Proč vlastně jsme pro hospodářskou soutěž a otevření sítí? Uvedu vám příklad Německa. Německá společnost Deutsche Bahn AG před, AG před několika lety chtěla pozastavit trasu do Düsseldorf-Metmanu ale to nechtěli eh, regiony trpět. My jsme tu trasu převzali, vypsali jsme výběrové řízení a nový investor viděl, že tam vlastně probíhá stavba železnice na Zelené louce, že trasa musí vést tam, kde bydlí lidé. Eh, viděli jsme tam, že nenavazovala doprava a potom došlo ke změně jízdních řádů a v průběhu deseti let došlo k nárůstu o 20 tisíc, 20 cestujících za den. Kdyby tady nebyla hospodářská soutěž, kdyby rozhodl monopol jako takový, a mně je jedno, jestli je to monopol státní nebo soukromý, kdyby rozhodl o tom, že tato trasa bude zrušena, Nemohlo by se eh, těch 20 tisíc cestujících denně pohybovat vlakem a jezdili by neekologickými cestami. Takže musíme na tom trvat, musíme vždy eh, vědět, že nemůžeme sami rozhodnout o tom, jestli bude nějaká trasa zrušena, můžeme se z toho stáhnout, ale může eh, z toho mm, profitovat někdo jiný a také dráhy. A druhá věc, o které chci hovořit, je náš pozměňovací návrh 28. Spravodaj ho nechce přijmout, bohužel. K tomu mám následující. K té 28. tedy tolik. V Evropě máme 30 miliard eur, které jsou poskytovány eh, leteckým společnostem, protože neplatí eh, daň přidané hodnoty a daň z kerozínu. 30 miliardů eh, eur, to tady máme v Evropě. Dále zde máme například eh, železniční mýto. Slovansko má dvojnásobné železniční mýto a nemá žádné silniční mýto. To jsou ideální podmínky pro zkreslení trhu, ale jaksi tím špatným směrem, abych to si tak řekl. A dále zde 620. Pokud bude přijat pozměňovací návrh 25, odpadne 620. V mnohem se shodují, ale jeden bod není stejný. My v našem návrhu totiž požadujeme spravedlivé, transparentní a efektivní tarifní systémy. Proč na těch třech slůvcích trvám? V Německu totiž dochází k situaci, že e, za Eh, eh, příměstské vlaky máme eh, dvojnásobně tak vysoké tarify jako v Hamburku. A v Hamburku jsou dvojnásobné než někde jinde, ale nikdo nedokáže vysvětlit, proč tomu tak je. Proto potřebujeme spravedlivé a transparentní tarify. Nemůže docházet k tomu, že budou v některých oblastech moci hnát, být, být ceny hnány do určité výše a někde budou omezeny. Proto si myslím, že ten návrh 26 by měl být zachován a to i když 25 bude přijata. Ten podpoříme, ale nejsou stejné. To jsem tedy chtěl ještě říct. Je trvám na tom, aby 26, aby se o ní hlasovalo a o 28 také. Je jasné, že se soustředíme na první železniční balíček. Ale jsme Eh, tak chytří, že nahlížíme ještě dál. To nyní musíme říci, nechci tady zahajovat nějakou diskuzi o různých eh, konkurenčních soutěžních podmínkách. Myslím, že by to mělo být eh, evidentní, proto prosím, aby jste souhlasili s pozměňovacím návrhem 28. Pan Zíle, děkuji, pane předsedo. ICR e obecně pod podporuje váš přístup k usnesení, to znamená otevření trhu a implementace prvního železničního balíčku v EU. Samozřejmě i to je naším cílem, ale současně, jak vidíte, máme pouze jeden pozměňovací návrh, a sice 39, pochází ode mne a chci obrátit vaši pozornost na něj. Je to pouze politický signál aby se komise zamyslela tež nad eh, tržními, historickými a zeměpisnými aspekty, které nejsou stejné ve všech členských státech. Vrať vracím se k té problematice pobaltských států, kde eh, v současné době je taková situace, že jediná společnost, nebo jediné společnosti, jimž můžeme otevřít trhy, jsou ruské společnosti. Před dvěma nebo třemi týdny nás tady navštívil pan Jakunin ke snídani. On má holdingovou společnost a projevil zájem o vstup na trh v Pobaltí. A současně teda, jestliže chápete, v jaké situaci se železnice v pobaltských zemích nacházejí, Jestliže institucionálně skutečně se oddělí všechny ty, eh, které eh, se zabývají nákladní přepravou, tak budou velmi zranitelné. Máme příklady například v Estonsku před několika lety, před třemi eh, lety došlo k odstranění jednoho památníku a tak zmizely vlastně veškeré zakázky přepravy nákladu směrem eh, do přístavu a podobně. Proto jsme teda skutečně velmi zranitelní v tom případě, kdy budeme úplně implementovat tento první železniční balíček. Vy jste posledně zmínil příklad Finska, ale já jsem hovořil se svými experty a ti mi potvrdili, že Finsko získalo několik výjimek z toho prvního železničního balíčku. Já nejsem jednoznačný expert, pokud je o detaily, ale to znamená, že Finsko pak mělo právně za to jinou situaci než pobaltské státy, pokud je o implementaci toho prvního železničního balíčku. A proto bych skutečně chtěl požádat, abyste se zamysleli nad touto úvahou, že my se nacházíme na trošku jiném trhu. Není to jako mezi Německem a Belgií nebo mezi jinými členskými státy. Je to poněkud jiný trh a proto bychom do rukou komise chtěli svěřit i určité politické úvahy a chtěli eh, teda komisi politicky podpořit eh, z našeho úhlu pohledu pro její rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že všichni jsme si zajedno, co se týče cíle, ke kterému se chceme eh, věnovat eh, při vytváření společného železničního trhu je nutné provést železniční balíček. Je nezbytné tedy zajistit eh, reciprocitu, mimo jiné, to je obtížné slovo, takže reciprocitu, ano, děkuji vám za podporu. To musí být skutečně realizováno, to je nezbytné. Všichni eh, musí pracovat za stejných podmínek, ale to není to hlavní. Když eh, se nám potom podaří oddělit infrastrukturu a síť a provozovatele železniční dopravy, tak eh, bude také nezbytné, aby ti, kteří se zúčastní hospodářské soutěže, také měli zcela jasnou provozní infrastrukturu, aby bylo vidět, kde získávají státní podporu. I to je důležité, aby nedošlo ke zkreslení eh, eh, konkurenční eh, situace. Ti, kteří dostávají státní podporu třeba pro regionální dopravu, to musí být také zahrnuto do analýzy, to musí být také jasné v souvislosti s jasnými cenami za ehm, dopravní cestu, eh, tak eh, je teprve možné eh, také stanovit spravedlivé podmínky pro tuto oblast. Děkuji a pane Stoukci, chcete se ještě jednou vyjádřit? Ano, pane předsedo, děkuji. Já jsem na něco zapomněl a sice měl jsem otázku na kolegu Kadraujího, otázka 31, pozměňovací návrh 31. Tam je to trošku jinak formulováno než v pozměňovacím návrhu 28 kolegy Krémera. Já jsem v nizozemském překladu anglického textu eh, to viděl trošku jinak. Eh, chci se zeptat, co však znamená ta první věta. Přístupová práva musí konvergovat, aby byly vytvořeny stejné pravidla hry. Co pod tím mám chápat? Není to v pořádku, nebo není to totéž, jako eh, říká pan Kramer ve svém návrhu, že potřebujeme srovnatelné poplatky jak eh, za silniční, tak i železniční dopravu, tedy mítné v obou případech. Eh, znamená to ale také určité normy, ale pro železnici by to mohlo být potom dost drahé. Ja, um, ik, wat ik bedoel is in feite dat men... Eh, Mně jde o následující věc. A sice potřebujeme kritéria, která platí pro všechny typy eh, doprav. Jak se to potom má realizovat, to je věc, kterou musíme vyšetřit. Čili potřebujeme internalizaci externích nákladů pro všechny typy doprav. To je cíl, to je zásada, která musí být uznána. A to je směr, kterým se pohybujeme. To je to, co říkám pod pojmem konvergence. To je také příklad. V letišní dopravě neexistuje žádné DPH z kerozinu, což zase leteckou dopravu vlastně upřednostňuje. Takže všechno bychom měli sladit a to bychom měli také správně vyformulovat. Určité detaily samozřejmě nemusíme upravovat. Jde však o stanovení určitého směru. Zpravodaj souhlasil s tímto, pokud jsem tomu správně rozuměl. Ano, zpravodaj se mnou v zásadě souhlasil ale myslí si, že tady to téma nemá co dělat v této zprávě. Musíme si to vyjasnit, tak buď tu daň budou platit všichni, anebo nikdo. V současné chvíli máme takovou eh, situaci, že dráha platí tu daň, eh, lodě jsou vyňaty, a letecká doprava je taky vyňata. Když z Berlína do Bruselu jedu vlakem, tak platím nejen třikrát tolik, ale daň ještě si stát ještě naúčtuje 19% daň přidané hodnoty. U letecké dopravy to tak není. E, e, ceny za dopravní cesty nejsou závazné, ale u eh, železniční dopravy jsou naprosto závazné a tím pádem omezující. A když se podíváme na to, co se týče obchodu s emisními povolenkami, tak eh, u, do, u železniční dopravy musí docházet ke stoprocentnímu nakupování a uh, u letecké dopravy tam jsou znovu zvýhodněni. To je přeci nespravedlivé a pokud to nezměníme, nebude to dobré. Potřebujeme stejná práva pro všechny. Ty jsi o tom ale právě pochyboval. Musím říci, že v Německu každé auto je podporováno třemi tisíci eh, od každého spotřebitele. V tom ani nejsou ty klimatic, na, náklady na změnu klimatu. To musíme internalizovat a potom bude doprava po silnici velmi levná a doprava po železnici velmi drahá a doprava po železnici levná, až se budeme divit. Takže stejná práva pro všechny. Ano, protože stát e, tam nastrkává subvence. Ano. Dobře, já jsem se asi dopustil chyby. Patrně jsem se dopustil chyby v tom smyslu, že jsem se snažil být nápomocný všem skupinám a výsledek je, že jsem v potížích protože každý z toho chce vytěžit nyní pro sebe maximum. Asi jsem měl být velmi přísný a mluvit pouze o prvním železničním balíčku. Toť vše, ale já jsem se snažil být na pomoce, na požádání koordinátorů a chtěl jsem předložit teda usnesení v návaznosti na debatu, která proběhla v parlamentu. Takže v zásadě, co bude, to bude. Zítra uvidíme. Takový je můj postoj. Ale vy jste mi položili konkrétně otázku k pozměňovacímu návrhu 46. A takže já se domnívám, že toto je pokryto kompromisem A, proto jsem to nepřijal. E, totiž já se, totiž já se domnívám, že ten kompromis A, musím to ostatně nalézt té změti papíru, e, vypovídá něco velmi podobného jako váš pozměňovací návrh 46. To znamená, že úspěšné otevření trhu v sektoru železniční dopravy záleží na úplné implementaci ustanovení v prvním železničním balíčku. Další liberalizace by neměla eh, eh, snižovat kvalitu eh, dopravních služeb a tak dále. Proto jsem to eh, nezahrnul. Není to asi tak silná výpověď, jak byste ji rádi měli, ale podle mého názoru je to pokryto kompromisem. A Robert eh, tady argumentoval eh, Litvou. Já to mu rozumím, rozumím problémům východní Evropy, nejenom teda mm, těch nejzaších, nejvýchodnějších, ale i ostatních. Ale jistě Finsko mělo určité úlevy, pokud teda skutečně je tomu tak, tak to zjistím, ale faktem je, že první železniční balíček s 22 výjimkami není prvním železničním balíčkem. Je to balíček pro pouhých pět členských zemí, protože Malta a Kypr žádný nemají a proto váhám postupovat podle eh, vaší linie. Já jsem zajel do Finska, abych se konkrétně podíval na problematiku přeshraničního kontaktu s Ruskem a také, mm, abych se trochu poučil ohledně pobaltské situace. Ale jestli, jestliže řekneme dobře, mějme na paměti, že eh, pobaltské země jsou vlastně eh, jedním celkem a vyžadují určitou výjimku, tak se pak ozvou další a další země. Železnice vždy přijdou s nějakou argumentací, proč to či ono neudělat Eh, spíše než proč to či ono eh, udělat anebo převzít. Eh, a proto mám určité námitky nebo výhrady vůči vašemu vnímání situace. Ale jak jsem řekl, co bude, to bude, zítra uvidíme. Uh, to myslím, že byla také jedna písnička, která zazněla na Eurovision Song Contest, ale anebo snad ne. To byla písnička Doris Day. Takže každopádně uvidíme, jak to zítra dopadne a podle toho se zařídíme na plenárce. Eh, moje role, role předsedy je hájit rozhodnutí výboru, i když to zvrátí moje osobní názory k věci. To je už riziko mého povolání. Já jako předseda budu hájit vaše rozhodnutí. Ale ještě něco. Není bez zajímavosti, že jsme strávili spoustu času než jsme se dostali eh, k eh, železnici. A nyní jsme konečně vlastně v souladu s časem a s naším programem, protože železniční eh, balíček skutečně přiměl mnohé z vás k diskusi a mnohé z vás k reakcím. Nikdo nechce ustoupit, každý chce prosazovat svůj názor. Jeden říká liberalizujme trh okamžitě, druhý říká ne, vyčkejme, vyčkejme. A toto je problém, kterému čelíme vždy v souvislosti se železnicí. Každý miluje dráhy, ale každý je miluje jiným způsobem. A to se dnes projevilo i v diskusi, která se takto protáhla. Ale je dobře, že jste vášniví diskutéři, když jde o železnice, protože je to důležitý bod. Michael má ještě jednu otázku. Pozměňovací návrh 26. Já jsem eh, řekl, že to nepadá, jestliže pozměňovací návrh 25 bude schválen. My se na to podíváme, Michaele, takže jestli pozměňovací návrh 25 mm, je-li schválen, zdali padá, pak pozměňovací návrh 26. Podíváme se, podíváme se na to, já vám rozumím, chápu, podíváme se na to podrobněji. Dobře, jinak vám všem děkuji a nyní přerušíme naši schůzi, respektive odročíme a budeme pokračovat se schůzí koordinátorů, pokud jsou ochotní pokračovat okamžitě, bez přestávky, tak se do toho můžeme pustit. Okay.